Vážení kolegové, můžeme začít. Omlouvám se za spoždění. Měli jsme zasedání koordinátorů, bylo nezbytné a protáhlo se. Museli jsme zjistit, jak, jaké budou další kroky po selhání eh, smírčího řízení eh, pro rozpočet roku 2013. Máme poměrně nabitý program. Pokusíme se tento program zvládnout eh, za co nejlepších podmínek. Budeme pracovat rychle, kvalitně, řekneme vše, co je třeba říci, ale pouze to, co je třeba říci. Seznámili jste se s programem? Někteří kolegové si přáli, aby jejich body byly probrány trochu dříve, než bylo naplánováno, ale protože máme spoždění, tak nejprve chci zajistit, abychom měli dost času na hlasování. A až zajistím čas na hlasování, tak potom dovolím, aby některé body byly předsunuty, především bod 9 a bod 10 paní Karvajo a stínových zpravodajů. Bod 2, oznámení předsedy. Výjimečně pan předseda má ústní oznámení, eh, které máte, eh, které nemáte eh, ve vašich podkladech, v mých ano, v mém oběžníku to je, ale ve vašich ne. Hmm. Pan předseda je zkrátka předseda. Je to věc, která se týká Inge Gressle, která dnes nemůže být mezi námi protože řeší jinou velmi citlivou a důležitou věc ve výboru KONT a požádala mě, abych eh, za ní pohovořil o zprávě o finančním nařízení. Jde o práv, eh, problém akt v přenesených pravomocech. Eh, delegovaná akta, akta v přenesené pravomoci byla předána EIPP 29. října a od 1. ledna 2013 by měly vstoupit v platnost společně s finančním nařízením a Vstup v platnost by měl proběhnout pouze v případě, že nebude eh, vznesena žádná námitka ani Evropským parlamentem, ani radou, a to v období dvou měsíců eh, pro oznamování. Je to poprvé, kdy eh, společné výbory KOBU a KONT podle pravidla 51 společně obdrželi eh, akt přenesené pravomoci k přeskumu. Paní Gresle nemůže být dnes mezi námi, ale požádala mě, abych vám sdělil skutečnost, že má určité pochybnosti, pokud jde eh, o legálnost článku 21 RAP, tedy prováděcích pravidel, které se týkají zveřejňování jmen příjemců v případě fyzických osob. EPP klade důraz na to, že zveřejněny by měly být oznámení regionům, ale navíc také okr- okres podle příslušného, vždy podle příslušného rozčlenění v dané zemi. Aby tato věc byla vyjasněná, Tady bude zasedat pracovní skupina FINREC ve Štrasburku 21. listopadu na toto téma. Evropská komise a pan Butarelli na tomto zasedání Pan Butarelli, to je nějaký italský hráč fotbalu, ne? Ne, je to úředník z EDPS a ten nám tady poskytne další informace o této věci společně s komisí. Pokud budeme chtít znést nějakou námitku, tak bychom mohli hlasovat nejpozději 3. prosince V takovém případě by bylo třeba hlasovat společně s výborem KONT a navrhuji, abychom lhůtu pro předkládání návrhu usnesení odůvodněného na námitku, pokud tam ta námitka bude vznesena, aby tedy proto byla lhůta 22.11., to znamená, že e, tam je potom 10 dní. Jste tedy informováni a budeme postupovat tímto způsobem. Pokud jde o jazykové verzi, před deseti minutami ještě žádné jazyky, žádné tlumočení k dispozici nebylo, protože konzole byly vypnuté, takže já z toho v tuto chvíli vyvozuji, protože nevidím žádnou reakci eh, v, cí, v sále, že mě buď nikdo neposlouchá, eh, nebo mi nerozumí, ale můžeme pokračovat, web streaming funguje. A teď eh, k předchozímu zápisu jsem před jsem donucen předložit zápis z 18. října, aby hlasování o DAF 5 a solid, Fondu Solidaritě, abych řekl tedy, že to bylo hlasování, pokud jde o politickou orientaci a nešlo o formální schválení těchto dvou textů. Teprve dnes večer budeme hlasovat formálně a právně o těchto dvou textech. Nebylo možné tak učinit předtím, než rada sama odhlasovala Eh, tyto věci na jejich od, eh, útvaru odpovídajícímu eh, rozpočtovému výboru u nás. A to se už stalo a dnes my o tom budeme hlasovat u nás. Pokud s tím nemáte žádné problémy, pokud nenamítáte nic, tak můžeme přejít k bodu číslo čtyři. Jde o situaci po selhání dohodovacího řízení týkajícího se rozpočtu a které proběhlo 9. listopadu. Vyjednávání se protáhlo až do úterního večera, ovšem nevedlo k žádnému výsledku a proto musíme konstatovat, že dohodovací řízení selhalo. Nedohodli jsme se Nebudu se vracet k podmínkám, za kterých toto vyjednávání proběhlo. Téměř všichni zde přítomní poslanci sledovali tuto věc, byli také aktéry tohoto dění, byli členy delegace Evropského parlamentu vyslané do vyjednávání, víte tedy, co se dělo. Sledovali jste prohlášení jednotlivých stran, mnozí z vás se také vyslovili, udělali politická prohlášení, o kterých se rodnívali, že jsou potřebná. Samozřejmě udělím slovo panu zpravodaji a eh, velmi rychle bych eh, řekl následující věci, které se týkají toho, jak budeme postupovat v budoucnosti. V tuto chvíli se nacházíme v situaci, kdy nebylo možné dodržet lhůty, které byly vytyčeny smlouvou, aby mohl být schválen rozpočet eh, pro příští rok. A to z důvodu politické blokace v tom, jakým způsobem mají být uhrazeny výdaje, které je třeba učinit a které již z velké části byly zrealizovány, ale musí být nyní uhrazeny Evropskou unii za rok 2012. Měly by být uhrazeny do konce roku 2012. Od samého počátku pozice Evropského parlamentu byla jednoduchá a jasná. Parlament připomínal, že minulý rok, když jsme schvalovali rozpočet pro rok 2012, tak jsme věděli a vzdělila nám to komise, že hrozí velké riziko, že zjistíme, že během eh, roku eh, úroveň plateb není dostatečná, aby mohla pokrýt všechny potřeby a legitimní nároky. Především se to týká strukturálních fondů. Bylo tady riziko, že nebude možné uhradit výdaje, které ke konci roku už jsou ve fázi, kdy proběhly v jednotlivých členských státech národní administrativou, regionální administrativou a finanční nařízení zavazuje Evropskou unii, aby členským státům ve lhutě dvou měsíců tyto věci uhradila. Abychom nějakým způsobem čelili tomuto riziku, na iniciativu rady samotné jsme eh, tady uzavřeli dohodu o rozpočtu 2012 společným rozhodnutím všech třech institucí. Bylo to velice konkrétní a konkrétně jsme se zavazovali k tomu, že v případě, že budou eh, chybět platby že vyzveme Evropskou komisi, aby okamžitě předložila návrh opravného rozpočtu a Rada a parlament se zavázali k tomu, že tento návrh co nejrychleji proskoumají. Od října bylo zřejmé, že byly již téměř vyčerpány všechny položky plateb u některých z nejdůležitějších evropských programů. Dohromady to bylo 8 no, miliard, celé 8,3 miliard a potom tam bylo ještě několik stovek milionů, pokud jde o programy, které spravuje Evropská komise. To byly všechno věci, které měly být zaplaceny 45 dnů po předložení faktury a pokud to není uhrazeno, tak okamžitě naskakují úroky. Především se to týká programů výzkumu a Erasmu. Minulý rok vyjednávání bylo velmi složité, bylo zkomplikováno v poslední chvíli tím, že čísla Evropské komise o potřebách položek plateb ke konci roku byly spochybněny některými členskými státy. Z tohoto důvodu jsme navrhli že se pokusíme tento rok eh, pracovat lépe, že se dohodneme na tom, jakým způsobem zanalizujeme čísla eh, plateb pro eh, rok 2012, aby jsme zabránili v to, tomu, že budeme velice zmateně, ve stejném zmatení, technickém zmatení vyjednávat o rozpočtu 2013, tak jako tomu bylo dříve. To technické zmatení nenastalo, to je pokrok, ale přesto jsme se dostali do dosti neočekávané situace, kdy žádná delegace a tady jsem si to nechal dvakrát upřesnit před 25 eh, národními delegacemi. Žádná delegace oficiálně, veřejně a v rozpočtové oblasti je veřejné úplně vše. Nikdo nespochybnil čísla Evropské komisy, takže tady musíme skutečně sejmout klobouk před Evropskou komisí. Ovšem, některé delegace, bylo jich dost na to, aby mohli vytvořit blokační menšinu, prohlásili, že i když nespochybňují čísla, nemohou nebo nejsou schopny zaplatit. A částka, kterou eh, by chtěli eh, ještě zaplatit pro rok 2012, závisí na výsledku hlasování o roku 2013, tedy vyjednávání o roku 2013. To je pozice, kterou Evropský parlament již od prvního dne považoval za nepřijatelnou. Podepsané faktury, schválené faktury musí být uhrazeny. A abychom tady se vrátili ke srovnání, které učinil pan Levandovský, postoj těchto členských států je naprosto stejný jako postoj klienta, obchodníka, který platí svou úvěrovou kartou, vezme si zboží, potom běží do své banky a náhle jak si chce stáhnout platební příkaz, který vydal. To je nepřijatelné. Navzdory úsilí, které bylo vyvinuto na všech stranách, tu například ze strany komise, která se snažila jednání zprostředkovat, navzdory kyperskému předsednictví nebylo možné přesvědčit eh, dostatek delegací, aby změnili názor, abychom mohli Eh, zahájit eh, skutečně eh, ty hlavní typy vyjednávání o rozpočtu v roce 2013. Díky důraznosti Evropského parlamentu se nám podařilo vydobít si na radě hlasování o opravném rozpočtu číslo 5, to znamená o mobilizaci Evropského fondu pro solidaritu ve prospěch obětí nešťastného zemětřesení je to asi 110 milionů eur a nám se podařilo, miliard eur, a nám se podařilo eh, toto tedy prosadit. Situace je nyní následující. Lhůta stanovená eh, slovou už končí a e, návrh komise je považován za nepřijatý a proto komise nyní musí vypracovat nový rozpočtový návrh. Tuto situaci jsme zažili před dvěma lety z jiných důvodů. Tehdy e, jablko sváru bylo trochu jiné. Tehdy jsme to netýkalo čísel, ale máme dobrou vůli, koordinátoři to potvrdili, já to tady říkám veřejně i v radě, říkám to také v médiích, zcela otevřeně, zpravodajové se k tomu také vyjádřili naprosto konkrétně. Naším záměrem je tu situaci řešit eh, za stejných podmínek, stejně konstruktivně, ve stejných eh, lhůtách jako před dvěma lety. To znamená, chceme dospět k závěrečné dohodě před koncem roku, konkrétně pro parlament, to znamená, že bychom hlasovali v prosinci, abychom, eh, až začneme rok 2013, měli skutečný evropský rozpočet. Práce, ta už začala, už jsme se do ní vrhli ale předpokládá to, že budeme pracovat trochu jinou metodou, v podstatě poměrně dost jinou metodou, než byla ta, kterou jsme používali dosud, kdy bychom tak jako před dvěma lety udělali vše proto, aby nový návrh rozpočtu Evropské komise zohlednil okamžitě všechna přání dvou rozpočtových orgánů, těch, které aby tedy se tam zohlednilo to, co bylo eh, vyjádřeno na radě a i pozměňovací návrhy v Evropském parlamentu. Mnohý z těch pozměňovacích návrhů jsou v rozporu. To všichni víme a je to obvyklá věc. A také víme, pokud je o Evropský parlament, už jsem to řekl kyperskému předsednictví a komisi a teď to řeknu veřejně, je tady generální ředitel a samozřejmě to bude moci upřesnit a bude se k tomu moci vyjádřit. Ovšem, chci říci, že za Evropský parlament uděláme vše proto, a já tady děkuji zpravodajům, jejich spolupracovníkům a samozřejmě i já udělám vše, co bude v mých silách, abychom mohli dodržet lhůtu a aby komise měla jistotu, nebo maximální možnou míru jistoty, že v návrhu rozpočtu, který předloží stejně tak, jako, bylo před, jako tomu bylo před dvěma eh, roky, už bude existovat předběžná dohoda mezi oběma institucemi a aby eh, z důvodů, které vyplývají eh, z různé zodpovědnosti institucí, komise se bude donívat, že má, musí nebo že má zodpovědnost aby u některých bodů předložila stanoviska, eh, která budou politicky silná, kde ví, že dohoda nebude možná a kde si myslí, že to tak musí udělat, protože je to otázka její zodpovědnosti, že vlastně dopředu se o tom bude jednat, abychom mohli předjednat možnou dohodu. Komise před dvěma lety také eh, předložila předběžný návrh, kde bylo zřejmé, že to není přijatelné, nemohli jsme to v té podobě schválit, ale podařilo se nám, abychom se předem dohodli s radou o pozměňovacích návrzích, tak, aby to potom pomohlo další postup dalšímu postupu. To nám umožnilo, aby na tomto základě se hlasovalo eh, souladně v radě i v parlamentu. Eh, nebylo potřeba to tam dělat prostřednictvím dohodovacího řízení. A podařilo se nám to zvládnout před koncem roku. Takže tak eh, ty věci vypadají. Vypracovali jsme harmonogram setkání, schůzí našich tří institucí a já s panem Mavrojanisem a s panem eh, komisařem Levandovským se sejdeme v pondělí a bez pochyby budeme mít ještě i další možnosti se sejít, eh, telefonovat spolu anebo eh, se eh, skontaktovat přes jiné komunikační prostředky. Budeme neustále ve spojení. To je, to, to je v podstatě vše, co jsem chtěl říci. Já nevím, jestli se k tomu chtějí vyjádřit zpravodajové. Pas de compliment de la part des rapporteurs. Nikdo to nechce doplnit, dobře. A protože tady máme pana generálního tajemníka, tak bych ho požádal, aby nám řekl, co se děje na komisi, jak komise vidí tyto věci. Oui, euh, merci, président. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád připomněl jednu věc a to, že návrh opravného rozpočtu číslo 6, který eh, je předmětem našeho jednání, zůstává na stole a v této fázi by bylo vhodné, aby se k němu vyjádřila Rada ministrů k tomuto návrhu opravného rozpočtu. V této souvislosti byl tento proces zahájen a měl by být dokončen. To bych chtěl doplnit tedy. Návrh rozpočtu je připraven pro jednání a v této souvislosti je také důležité, aby se vyjádřil Evropský parlament, také proto, že za komisi jsme pod výrazným tlakem eh, především, protože máme zapovinnost vyplácet určité částky. A eh, k návrhu rozpočtu samotnému, vy jste sám výborně situaci popsal a komise pracuje na přípravě nového návrhu rozpočtu pro rok 2013, který by měl být přijat eh, kolem 23. listopadu, což je lhuta nesmírně krátká. My samozřejmě děláme, co můžeme, abychom se do toho termínu vešli a podařilo se nám návrh předložit v daném termínu. Ale je zřejmé, že máme velmi málo času na vyjednávání, na to, abychom dosáhli dohody eh, o rozpočtu na plenárním zasedání eh, v prosinci. Eh, v podstatě máme pouze týden ehm, od toho, k tomu 23. 11. to je pouhých pět dnů Eh, abychom dosáhli dohody tady. A pokud jde o pracovní postupy, vy jste eh, správně celou situaci schrnul v tom smyslu, že zásadní význam má, abychom, aby se maximálně snažili o spolupráci, co nejužší spolupráci tří zaangažovaných institucí, to je zřejmé, ale zároveň by bylo eh, vhodné také využít zbývajícího času, tak jak jsme to eh, už udělali před dvěma lety, abychom připravili půdu pro dosažení dohody v co nejkratším možném termínu. Já bych jenom rád doplnil k vašemu vystoupení, pane předsedo, Eh, eh, právě toto, že se můžete spolehnout na naši spolupráci tak, aby rozpočet pro rok 2013 byl přijat včas, abychom se vyhnuli těm nočním můrám a negativním dopadům eh, toho, že se dostaneme do druhého provizoria. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, já bych vám rád položil jednu otázku, ale eh, eh, hlásí se také kolegové, kteří by chtěli vystoupit, po Artum. Já bych eh, rád zmínil, že jsem naslouchal panu Šulcovi, panu předsedovi, a zaznamenal jsem určité nejistoty z hlediska rozpočtu a mají k tomu dobré důvody. A především jednotlivé evropské eh, fondy se setkávají s problémy v souvislosti s chybami ze strany Evropské komise. Eh, a to je zcela jistě také problém, který souvisí s tlakem, který je vyvěn na země východ, jižní eh, a východní Evropy. Eh, které jsou zadlužené. A na druhou stranu se setkáváme s využitím financí jiným způsobem, než měly být využity. Není to chyba některých členských států, které se nechtějí postavit za navýšení rozpočtu o těch několik miliard navíc. Já si myslím, že je problém především v tom, že celou tu cenu platí občané, občané, kteří se potýkají s velkými finančními problémy. Ehm, děkujeme, v tomto smyslu se neschodneme, ale já jsem hr- na to hrdý. Salvador by si přál reagovat okamžitě. En esta comisión de presupuestos aguantamos muchas cosas. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme eh, se ve výboru museli setkat s mnoha prohlášeními, s nimiž nesouhlasíme a právě eh, ten, toto prohlášení, které zaznělo, je zvláště mimo. Můžete prosím odvolat, co jste řekl? Je, monsieur Hartong ne veut pas. Monsieur... E, pan Hartong si to nepřeje, je hrdý na to, že e, nezaplatí e, účty, které podepsal. Je sám v této situaci, je zcela izolován. Goran? Také se chcete k tomuto tématu vyjádřit? Já bych jenom dal slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím vyslovit pozitivněji, než jak to zaznívalo z dosavadních diskusí. Za prvé, uvědomuji si, že Eh, zpravodajové nepožádali o slovo, znamená to, že vaše vystoupení zpravodajové podporují a my bychom zase měli podpořit je. Mám tady jeden zásadní problém. Především chování a postupy předsednictví. Eh, já plně eh, nezdílím váš názor, že ty členské státy, které nedokáží zaplatit, jsou těmi, které eh, nesou odpovědnost za selhání vyjednávání. Parlament měl jasnou pozici a vy jste ji správně v pátek vysvětlil. My jsme ji také podpořili na přípravném zasedání. A co následuje? Jaký krok? Najednou rada zaujme jinou pozici jiný názor. E, není přeci nutné, abychom přijali okamžitě to, co vidíme. A když se vyskytnou dva odlišné názory, je cílem předsednictví nalézt kompromis mezi různými variantami. Ale tam se žádná jiná varianta nenaskytala. Neproběhlo hlasování v radě a bez jasné pozice v radě bychom museli jít naprosto do rozporu s naším vlastním stanoviskem a není možné dosáhnout kompromisu, pokud nemáme žádnou alternativu. Nic nemůže dát vznik kompromisu s něčím v uvozovkách. A výsledky trialogu a dalších vyjednávání e, skutečně Eh, jsou problematické, pokud tato absence stanoviska v radě bude pokračovat i nadále, nebudeme schopni problém vyřešit. Minimálně bychom měli usilovat o to, abychom vydali určité poselství formou prohlášení třeba dnes na tomto jednání, že máme dobrou vůli, že máme zájem na vyřešení problému. A není pochyb o tom, že těch 9 milionů je nutné zaplatit. Můžeme diskutovat o tom, z jakých prostředků a v jakém časovém horizontu, ale nikdo nepochybuje o tom, že ta částka se zaplatit musí. Není to výdaj navíc, je to něco, co jsme přislíbili před rokem, eh, když jsme věděli, že vyčleněné finanční prostředky nebudou snažit. A když eh, rozlišíme mezi závazkem a platbou, tak vás zcela jistě nepřekvapí, že někdy těch peněz není dostatek, abychom mohli dostat závazkům. A pak se objeví její prohlášení, že Rada a parlament jakožto rozpočtové autority eh, uhradí tuto částku. O tom, jaký mají uhradit, můžeme ještě diskutovat. Já myslím, že na tomto místě je potřeba flexibilita na naší straně při hledání vhodného technického řešení, ale faktem zůstává, že tu částku zaplatit budeme muset. Rozhodně občané na to čekají. Pane předsedo, myslím, že v tomto smyslu byste měli využít svých vynikajících schopností, svého nadání Ehm, eh, tak abyste kompenzovali méně talentované předsednictví. Děkuji mnohokrát. Ehm, osobně vám děkuji, ale z politického hlediska nemohu sdílet váš názor. Ehm, kyperské předsednictví se velmi snaží a my je samozřejmě potřebujeme a také mu důvěřujeme. Geran, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci podpořit, co Šurian řekl v souvislosti s povahou konfliktu, který nastal. Já jsem se účastnil jedenácti eh, vyjednávání o rozpočtu, toto je jedenácté vyjednávání a s tímhle jsem se nikdy nesetkal. Je to skutečně ojedinělá situace a je opravdu zvláštní, protože rada od samého počátku žádala o nízkou úroveň plateb jakožto absolutní podmínku pro schválení rozpočtu 2012 souhlasili v podstatě s naší úrovní závazků, ale trvali na nízké hladině plateb. A my jsme jim, a stejně se chovala komise, my jsme ale od počátku řekli, že, jsme, že víme, že toto v praxi neprojde a neosvědčí se to, ale oni na tom trvali. My jsme je nakonec přinutili, aby odsouhlasili společné prohlášení, kde je napsáno, ano, pokud je tento odhad podhodnocený, tak komise bude muset předložit opravný návrh rozpočtu. A my jsme věděli, jak to dopadne skutečně v těch deseti vyjednáváních, které jsem absolvoval předtím, jsem se setkával s platbami, které byly vnímány jakožto technický automatický výsledek závazku, pokud se zavážete k něčemu. Samotná povaha závazku je smluvní, probíhá určité výběrové řízení, a proběhnou kroky, které eh, vás činí povinným zaplatit. Když začnete stavět dům a najmete si na to řemeslníky, tak nemůžete na konci říci, že nemáte peníze, protože jinak by se s vámi mohli soudit a my jsme bohužel nyní v podobné situaci. Pokud členské státy chtějí snížit rozpočet, myslí si, že rozpočet EU je příliš velký, musí tak činit ve vyjednávání o víceletém finančním rámci a musí tak činit, kdykoliv se e, jedná o závazcích. Eh, protože ty jsou důležité pro projekty, výběrová řízení a tak dále. Já s tím úplně nesouhlasím, nemám problém s výší rozpočtu EU, ale rozhodně by se měli ti, kdo chtějí kritizovat, zaměřit na závazky, nikoli platby samotné. A to mě vede k otázce pro komisi. Za prvé zda sdílí tento názor a eh, to, co mi dělá starosti, je, že eh, pokud Eh, se dostaneme do situace s vytvořením eh, návrhu pravného rozpočtu, obávám se, že podobný problém nastane v roce 2013, protože Rada se obecně bude snažit také snížit objem plate pro rok 2013. A my jsme se setkali s kompromisním návrhem, nevím, zda už byl nějak zveřejněn, ale neformálně, nebudu tady nic konkrétního sdělovatele. Viděli jsme nejrůznější neformální návrhy ze strany komise, které předpokládají příliš nízkou výši plateb pro rok 2013. A jak postupovat, abychom se vyhnuli opakování této situace, této slepé uličky v roce 2013? Mohla by se komise k tomu vyjádřit? Kromě toho návrhu opravného rozpočtu, jak se bude postupovat pro zbytek roku 2012 a celý rok 2013? Děkuji, Gorané. Eider. Gracias, presidente. La verdad que... Děkuji vám. Já myslím, že tady se dostáváme do takového sci-fi. Abychom obhájili stanovisko parlamentu a vysvětlili členským státům, že účty se prostě platí, Eh, to je něco, co si téměř nedovedu představit. Jak říkat členským státům, že když se k něčemu zaváží, že v eh, nějakému programu například, nebo projektu, nebo výběrovému řízení, nebo smlouvě, tak pak musíme my jako parlament vysvětlovat státům, proč těm závazku mají dostat. To považuji za absurdní. Ale Očekávám, že ještě v tomto měsíci budeme muset bojovat s časem, abychom se vůbec dostali k nějaké dohodě. A vzpomínám na konec loňského roku, kdy se nepodařilo dosáhnout dohody a kdy se nám eh, nakonec povedlo rychle dopracovat eh, celou problematiku. Dnes jsme ale v trošku jiné situaci, protože teď jsme se vůbec nesešli nad jednáním o rozpočtu pro rok 2013, protože my jsme předpokládali, že Rada se s námi dohodne na opravném návrhu rozpočtu eh, číslo 6 eh, a bylo by logické nezačít diskutovat o dalším roce, dokud jsme se nedohodli na finančních prostředcích pro současný rok. Já také doufám, že dosáhneme pokroku a zcela jistě se budeme tady v parlamentu snažit udělat maximum právě pro takový úspěch. Ale chci ještě jednou zdůraznit, že stanovisko parlamentu obecně se v tomto smyslu nemění. Postoj parlamentu zůstává stejný, pokud jde o přidělené platby. Nemáme Eh, žádné změny ve, eh, v průběhu eh, plateb, které již byly vyčleněny. Zcela jistě takové platby musí být uhrazeny ve stanovené výši a pokud se zaměříme na dokument, který byl předložen v pátek k poslednímu dohodovacímu řízení, tam byly jiné výše plateb. Ta výše, která byla navrhována, představovala navýšení o 2,4 miliardy. A pozastavené platby, o kterých jsme se dověděli, minulý týden, mají být přesunuty na rozpočet pro další rok. My se nechceme nějak zabředávat do diskusí o jednotlivých částkách, nesmíme zapomínat na komplexní obraz celé situace, e, konkrétně na návrh komise, která navrhuje určitou vyšší plateb. A chci ještě připomenout, že tento návrh vycházel z údajů pro rok 2012. A pokud předpokládáme, že všechny, eh, tedy že všechny závazky pro rok 2012 mají být splněny, protože u současného návrhu bychom měli finanční prostředky, které vydrží pouze do října příštího roku. A jedna věc, která už tady zazněla, nechvalně známé písemné prohlášení společně s radou, to vypadá také trošku jako sci-fi, protože eh, v důsledku všeho to znamená, že říkáme, že nedodržíme zákon a k tomu jsme nuceni. A nevíme, jak nám něco takového může pomoci vyjednat rozpočet pro 2013. Zase se nechceme eh, dostat do takové pasti, kdy podepíšeme nějaký dokument, kde bude napsáno, že se rada zavazuje eh, zvážit nutnost změn v rozpočtu. Pokud ne, tak nebudeme mít dostatek prostředků, které by nám vydržely do konce roku. Znamenalo by to, že bychom najednou museli začít hovořit o dalším opravném rozpočtu. A pokud se zaměřím na to, jak vše fungovalo letos a pokud se podívám na postup schvalování rozpočtu pro letošní rok, nemám žádnou naději, že se situace pro příští rok zlepší. Děkuji. Děkuji. Milí kolegové, milé kolegyně, je to samozřejmě nesmírně důležitá rozprava. Prosím, aby jsme zde neopakovali všechny argumenty, abychom byli opravdu spíše takový zacílení a v podstatě to jsou věci, které jsme si zde vyjasnili, známe své argumenty, to znamená opravdu striktně, velice, minimálně, prosím jasně, abyste se k tomu ještě vyjádřili. Další kolegyně, paní Andersen, děkuji za slovo, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že samozřejmě musíme zaplatit za ty faktory v jakékoliv organizaci ve světě, než zaplatíte faktoru, tak musíte zajistit to, aby ty služby a projekty skutečně byly splněny. V tomto případě ovšem si tím nejsme jistě, protože ty faktury jsou požadovány prostřednictvím ministerstev jednotlivých zemí. V podstatě si chtějí udržet ty finanční prostředky, které nebyly ve víceletém plánu. Ano, musíme zaplatit za tyto faktory, to ano, pokud ty faktory jsou skutečné. Ovšem, zatím nemáme důkaz o tom, že by tyto faktory, o kterých tvrdí, že musí zaplatit, byly opravdu skutečnými faktorami. Jeden z důkazů by byl ten, že různé sektory, řekněme, by najednou začaly křičet a požadovat finanční prostředky. Já však nevidím, že by někdo by šel tady na barikády v našich členských zemích, že by požadovali tyto nedostatečné finanční prostředky. Ano, já vidím, že samozřejmě lidé bojují proti eh, úsporným opatřením. Vidím ve Španělsku, jak lidé skáčou z oken, protože prostě jim zabírají domovy a tak dále. Myslíte, že těmto lidem záleží na programu Erasmus, pane Lamasure, milí kolegové? Ne, ne, ne. To jsou lidé, kterým na tom nemůže záležet, protože mají mnohem mm, odlišnější problémy my se zde obáváme, že nemáme dostatek financí pro tyto programy, požadujeme ovšem od těchto zemí finanční prostředky, které potřebují pro interní uh, účely, pro pokrytí těchto potřeb, my bychom jim to měli umožnit. Děkuji. Eh, Madame Andersen. Paní Andersen, zde jsou asi povolanější mm, lidé než já nebo vy, aby hovořili v zastoupení Španělska v některých zemích, podobně jako v vaši, vaši zemi prostě nechtějí zaplatit tisíce milionů, to znamená opravdu miliardy, které v podstatě my, Evropská unie, dlužíme Španělsko za faktory, kde v podstatě <laughs> Spojené království ne, ne, ne, realitu pro mm, Itálii to je téměř, to jsou téměř 2 miliardy, které bychom měli dát Itálii, 1 miliarda 600, přes 600 tisíc Polsku, které by Evropská unie měla proplatit Polsku například, čili no, někteří, ne vy, ale někteří v, by řekli, no to jsou země z klubmet společnosti, to nejsou seriózní země. Německo federální, Evropská unie, Eh, jim dluží 8, přes 870 milionů, čili toto, to je ta reálná situace. Dvakrát jsem položil tuto otázku ministru ministry. Ministři tam byli ne vedoucí rozpočtových eh, oddělení. Těch 9 miliard. Já jsem se ptal, zda někdo spochybňuje tyto faktory. Nikdo. Nikdo je nespochybnil. Loni? Ano. Všem nyní ne. Čili co to znamená? paní kolegyně. To, co se děje v letošním roce, poukazuje na to, že i přes pokrok, který jsme kterého jsme dosáhli, pokud jde o ověření těchto faktur a že ty faktury skutečně jsou nespochybnitelné. přesto zde máme procedurální problém, který nebyl vyřešen. A to by mělo být součástí naší konečné dohody. Budeme o tom hovořit s komisí, budeme mít příležitost o tom ještě jednou hovořit na koordinátorech a samozřejmě i ve rozpočtovém výboru. Sidonie má slovo. Ano ty zkušenosti z pátku, ale i z úterý toho dohadovacího řízení byly smutné, protože nebylo možné dosáhnout jakéhokoliv návrhu ze strany rady, čili my jsme v podstatě ani nemohli se dopracovat k jakékoliv diskuzi. Rada nebyla ochotná představit žádné stanovisko. My jsme teda odhadovali a to hádali a podobně. A to si nemyslím, že je správný prostředek vpřed. Já samozřejmě bych ráda ocenila práci předsedy dvou zpravodajů, kteří byli na radě v úterý večer. Já to samozřejmě vítám, to vaše úsilí. I tuto snahu ovšem, pokud vím, tak rada ani na to nereagovala. Jistě mohli jste trochu objasnit naše stanovisko, ovšem nebylo tam stanovisko kvalifikované většiny, která by mm, byla odpovědi, ať už akceptovatelnou či neakceptovatelnou. Čili byl to pouze takový, nebyl to ani dialog, v podstatě jsme se snažili pouze odhadnout to, co si rada přeje. Já prostě tuto pracovní metodu považuji za neuspokojivou. Jsme tam, kde jsme. Mám zde některé k tomu konkrétní dotazy i na komisi ohledně stávající situace. snažíme se vyřešit problém těch o ještě nezaplacených pladeb pro rok 2012, opravného rozpočtu um, ehm, 6, to o tom hovoří ostatní předřečníci, to nebudu opakovat. Ovšem je zde ještě jeden problém. Stávající situace je způsobená něčím, co mnoho, řekněme, euroskeptiků či skeptiků různého charakteru se nedokázali ani představit. A to je realizace, kvalitní realizace evropských programů. To rozpočtování, které jsme zde měli v průběhu desetiletí z nižší úrovní plateb než závazku bylo vždycky založeno na předpokladech, že tyto programy do velké míry selhají, že beneficienti nebudou schopni využívat tyto finanční prostředky. Ovšem poslední dva, tři roky čelíme jiné situaci, na kterou jsme nebyli připraveni Některé členské státy asi nejsou schopny mentálně to zpracovat, ten úspěch jednotlivých programů a že beneficienti mm, se poučili, vědí, jak využívat řádným způsobem tyto prostředky. A my najednou nemáme dostatečné finanční prostředky, abychom tuto novou realitu pokryli. Tak to já interpretuji stávající situaci. Co to znamená? Musíme čelit stávající realitě. Naše EU programy jsou úspěšné. Podle mého názoru musíme řešit jednak problematiku roku 2012, ale zároveň nezapomínat na to, že potřebujeme pracovat i na roce 2013. To je můj dotaz na komisi. Jakým způsobem, než budeme mít k dispozici nový návrh rozpočtu, předpokládám, že zpravodajové se na tom budou podílet, na tom návrhu rozpočtu pro rok 2013, jsou možná nerealističtějším, tak abychom zabránili vzniku stejné situace v říjnu listopadu 2013. Domnívám se, že bychom zde neměli být pod tlakem 2012 a nevěnovali se plně práce na roku rozpočtu 2013. A nyní globální Mm, transfer před, mm, myslím, že to bylo září, říjen, ten převod. Já už jsem položila tuto otázku komisi na jedno z našich jednání. Většina pladeb rady, které využívali jakožto zdroj pro platby, nebyly ty programy, které byly zrušeny, byly to spíše odložené platby, proto se ptám, zda je to již součástí rozpočtu, nebo to budou odkládat do nekonečna. Pokud vím, na základě mých informací se čeká na nějaké detailní technické záležitosti, kontrakty a tak dále. Ovšem to jsou legitimní požadavky, pravděpodobně na jaře, v létě vyplavou na povrch, proto se ptám, zda to komise bere rovněž potaz. Poslední záležitost. Nevím, do jaké míry vůbec můžeme diskutovat o tomto návrhu, který je zde prezentován jakožto kompromis. Zpátku nevím, jaký je stav tohoto dokumentu. Nicméně, mm, řekněme, ten možný eh, opravný rozpočet pro rok 2013, nějaký brzký opravný rozpočet, to je jedna z možností a já se ptám, zda je to realistické řešení. Opravte mě, prosím, pokud se mýlím, ovšem není to úplně běžné, abychom pracovali s takovým opravným rozpočtem už někde začátkem roku. Komise jistě bude pod tlakem, aby došlo k nějakému přerozdělení. Dobře, proč ne, pokud to bude možné, klidně. A poslední dotaz na komisi. Co bude eh, tím slabým článkem? Eh, kdo bude obětí tohoto redeploymentu, to znamená přerozdělení, kde vezmeme tyto finanční prostředky na řádku roku 2013, nebo je to pouze takové gesto na oko? které nemůžeme prosadit, protože takový uprav, opravný rozpočet prostě nikdy nebude možné realizovat na začátku roku 2013. To je můj dotaz. Děkujeme Sidonie, to byly skvělé, přesné dotazy, opravdu velice vhodné. Pan Godman je zná slovo. Děkuji za slovo, já se pokusím o stručnost. Není to ovšem jednoduché. První věc. My jsme v této situaci. Rozpočet, který jsme schválili v roce 2005, na ehm, komisi, tak ehm, to prostě tenkrát jsme vůbec nevěděli o žádné krizi a krize samozřejmě na celou situaci měla obrovský dopad v, v, na národní úrovni. Jakmile se zhorší situace, můžeme opravit, upravit tyto rozpočty. My se o to zde snažíme, protože máme nějakou většinu, blokující menšinu a tak dále. Platby se vždy tají každý rok. Ovšem, najednou zde máme ty sedmileté rozpočty, to není stav na národní úrovni obvyklý. V následujícím sedmiletém období, řekněme, bude další nějaká krize a proto musíme mít k dispozici mechanismus řešení. Zdá se, že nyní můžeme změnit mm, každoročně ten rozpočet, ovšem ne těch sedm a prostě na konci tohoto období máme obrovské problémy. Další věc. Snažíme se o kompromis v kohezní zálež, v kos, eh, oblasti požadují 9 eh, milionů, v kapsách eh, zůstanou 3, to znamená, potřebujeme 6 miliard, které potřebujeme na základě těch, těch faktur. Ze 3 miliard pouze dvě jsou k dispozici pro rozvojové programy, to znamená, že mm, těch přes 30 nemá komise k dispozici. Čili pokud je pravda, že jsme se mohli domluvit na těch 1,4 miliardách, že je odečteme z opravného rozpočtu, to byla možná eh, pozice rady. Já bych požádal komisi, aby to ještě promysleli, protože pokud neschválíme nic, dojde k tomu, že všechno přesuneme na víceletý finanční rámec a v podstatě já tomu nerozumím, pak budou placeny pouze dluhy v rámci kohezní politiky rozvoje venkova beneficienti tím netrpěli, protože to se dostává do deficitu národního rozpočtu, protože tě musíme zaplatit vždycky bez ohledu na to, zda to Evropa proplácí. Ovšem to je začarovaný kruh. Nezaplatí se to, rozpočet, deficit roste, pokud ne, tak mm, prostě se to celé zacyklí, záleží na tom, zase platí či neplatí jedna otázka a v podstatě návrh na komise. Když se podíváme na opravný rozpočet, v kohezi tam máme, tam máme tři věci. Konvergence, konkurenceschopnost. Ovšem, nechápu, proč po potřeby konvergence se škrtají prostředky. Máme zde chudší regiony. Tato zásada um, generální tajemník rady to prosadilo do MMF. Přechodné regiony, tam jsme seškrtali o konkurence konkurenceschopnost opět, já tomu nerozumím. Proto prosím, aby naše vedení nalezlo kompromis. Já nevím, co to skutečně právně znamená po právní stránce, když se neplatí. To já, pokud jde o tu 1,4 miliardy, my prostě musíme najít kompromis a vím, že naši koordinátoři se o to snaží, liberálové rovněž, protože pokud nezaplatí vůbec nic, tak prostě nebude mít ani kompromis, ani žádné platby. Děkujeme. Juan Narančo má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu velice stručný protože vidím, že nemáme dost času, musíme pokračovat v našem programu. Jestli dovolíte, tak bych reagoval na paní Andreasen. Já jsem skutečně eh, tímto zaskočen, velice překvapen. Co to znamená ten její projev? Já jsem opravdu to vůbec nepochopil. O čem hovoří? O, hovoří o nějakých fakturách, které neexistují, nebo o nějaké zprávě, která, mm, orgány, které neodvedly svou práci. Já jsem to nepochopil. Prostě nemůžeme tu tragickou situaci nějak odůvodňovat nějakými osobními argumenty. Já si myslím, že to prostě není možné. Co chce paní kolegyně, abychom se vzdali našich povinností, našich závazků? Nechápu to. Paní Andreasen, ano, mm, s ohledem na osoby, které skutečně trpí tí, touto penalizací, těmito sankcemi, já prostě nechci, abychom zde spochybňovali ani proplácení faktor, ani to, jak funguje administrativa. A dále mm, pan Šurian, role předsednictví a tak dále. Pane předsedo, já vím, že vy osobně ve svých, v rámci svých povinností prostě musíte nalézt nějaké řešení, to je jasné. Ovšem, když dojde na radě k nějakému, řekněme, nějakým kontroverzím v rámci předsednictví, prostě musí, musíme se snažit, musíme se nějakým způsobem snažit vyrovnat ta stanoviska na radě. Víme, že nejsou schopni se domluvit, hovoříme zde o platbách, hovoříme zde o závazcích, to je intelektuální otázka, ovšem nesmíme zapomínat ani na ty neproplacené platby. Pane předsedo, prosím vás, abyste se snažil opravdu o nalezení společného stanoviska přímo, přímo na radě. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně a rychle. Myslím si, že pro řešení je klíčový eh, návrh opravného rozpočtu. Minulý rok jsme se dohodli na tom, že komise předloží nová čísla, pokud to bude nutné, a rada a parlament se potom tím seriózně budou zabývat eh, ve snaze o kompromis, o dohodu. Tak to ale není. Rada by se měla držet svých slibů Měli bychom jim to připomenout. Jakmile tady bude nějaké řešení pro opravný na rozpočet 6 a rada se bude držet své pozice, tak můžeme začít s rokem 2013 a měla by tady být dostatečné množství plateb pro to, co potřebujeme, ale samozřejmě bychom se mohli dohodnout stejně jako v roce 2012 pokud tady bude řešení pro návrh opravného rozpočtu číslo 6. Děkuji, vážení kolegové. Doplnil bych ještě několik poznámek. Máme tady malý problém organizačního typu. Se sprovadají Giovanni a Francesca. Já chápu, že jste si naplánovali pracovní setkání s předsednictvím a s komisí nyní, ale zároveň byste chtěli hlasovat a proto tedy navrhuji, abychom začali hlasovat. Ještě pár slov a budeme hlasovat. Budeme hovořit o opravném rozpočtu číslo 5, tedy hlasovat o tomto návrhu rozpočtu. To pro vás má velký význam, jako pro italské poslance, zpravodaje. A buď zůstanete až do konce hlasování, anebo půjdete na tu druhou schůzi pracujeme tady stejně jako v britském parlamentu a když tady ztratíme a poslance z levice a zároveň z pravice, tak se to ekonomicky vyváží a můžeme hlasovat bez nich. Souhlasíte s tím? Dobře. Chtěl bych eh, eh, poděkovat všem, kteří vystoupili v této diskuzi a tady se obracím na pana generálního ředitele. Komise, jak jste potvrdil, už pracuje na novém návrhu rozpočtu a v zájmu nás všech je, abychom měli stejný výsledek jako před dvěma lety, to znamená návrh rozpočtu, který jsme tak dobře připravili společně předem, že víme dopředu, že všichni mm, to schválí. Máme tady institucionální zodpovědnost samozřejmě, jsou tady některé návrhy, které komise si myslí, že je musí předložit, i když ví, že nakonec to nebude podpořeno, ale je v její zodpovědnosti, aby postupovala takto. Ale my to musíme vědět předem, abychom věděli, jaké důsledky z toho vyvodíme my rada a parlament, tak abychom si byli jisti, že nám to potom neskomplikuje další postup, že to nespomalí postup. Pro parlament, už jsem to řekl i v trialogu v pondělí a teď to tady opakuji, veřejně před eh, naším výborem. Dokument, který předložila komise, ten non-paper, kompromisní pracovní dokument minulý pátek eh, ke konci dne, to je dokument, který pro nás představuje základ naší práce. Souhlasíme s tím. Nesouhlasíme vždy se vším, nesouhlasíme úplně se vším, ale souhlasíme s tím, že je to základ pro naše další práci. Nevíme, jak je to na radě, ale naše pozice je taková. Takže pokud se začnete opět navrh, eh, zabývat návrhem rozpočtu a budete vycházet z tohoto pracovního dokumentu, tak je to pro nás naprosto přijatelné. Ale pokud ten dokument nám bude sloužit jako základ pro naši práci, tak je nutné, aby komise na základě tohoto dokumentu pokračovala v další práci a nevycházela z toho původního dokumentu, z původního návrhu, protože musíme přihlédnout k tomu, že mezi původním, zcela původním návrhem komise a dnešním dnem uteklo mnoho vody, proběhlo mnoho událostí, jsou tam všechny pozměňovací návrhy rady, všechny pozměňovací návrhy parlamentu a také výsledek eh, konzultací. Takže naléhám na komisi také v tom, aby už na komisi nepochybovali ani v nejmenším o tom, jak přistupovat k tomu, čemu my říkáme faktury. Pokud bude potřeba tam provést nějaké změny eh, u čísla 6, tak by to mělo být spíše směrem k navýšení, protože těch 9 miliard to bylo hodnocení z doby před několika týdny, ovšem mezi tím se nakupily další faktury. A další úvaha, která se týká rady, a tady děkuji zástupci rady, že je tady přítomen. Jak uvedl pan Juan Jean, návrh opravného rozpočtu číslo 6 musí být nejprve přeskoumán radou, buď to schválí nebo odmítnou, ale je třeba ujistit se, že to nespomalí celý postup, protože eh, to by spozdilo konečné hlasování, i když třeba budeme mít politickou dohodu, hlasování o celém tom balíčku a rozpočtu 2013. A chtěl bych eh, na našem rozpočtovém výboru za přítomnosti rady říci něco, co kyperské předsednictví eh, ví a samozřejmě mm, s tím nemohou nic dělat, stejně jako my. Máme tady jeden problém. Není to politický problém pro radu a členské státy. Už to tak není. A není to už ani technický problém odhadu částek faktur, eh, kde minulý rok eh, to byl předmět sporu mezi radou a komisí, ale máme tady jiný problém, eh, problém, který byl původně na začátku technickým problémem, ale může se z něj stát velký politický problém mezi členskými státy. Máme problém mezi členskými státy s některými členskými státy, které nepopírají eh, čísla, protože komise už je ověřila, ale přesto se donívají, že některé členské státy zasílají faktur až příliš. A to je nepřijatelná situace. Ano. My na to chceme upozornit, ne proto, že bychom chtěli poštvat členské státy proti sobě, ale protože bychom tady chtěli vyslovit varování, pokud tu e, zůstane to zablokování, pokud bude přetrvávat, tak udělám to, co jsem doteď eh, udělat nechtěl, čemu jsem se chtěl vyhnout, tedy řeknu, ano, je tu ten a ten členský stát, který odmítá zaplatit tu a tu částku tomu a tomu členskému státu, protože tak se věci dnes mají. Takže musíme z této skutečnosti vyvodit dva praktické důsledky. Nikomu se tato realita nelíbí, ani té první kategorii států, ani té druhé skupině států. A musíme z toho vyvodit dva závěry. Jakmile se politicky dohodneme, musíme okamžitě vylepšit naše postupy, získat certifikaci faktur, tak aby už od toho okamžiku byly naprosto nepopiratelné ve všech členských zemích, i v těch zemích, které nejsou schopny ověřit eh, faktory eh, ve své vlastní zemi. A to tady hovořím o své vlastní zemi. Vím, že jsou tady jiní, ale neváhám označit i naši zemi. Nejsou všechny jenom z Jižní Evropy. Potom je tady další důsledek, pokud to vyjednávání víceletého finančního rámce. Evropská unie musí být financována z vlastních zdrojů, protože dokud budeme záviset na milosti financování členských států, tak tím více bude se prohlubovat krize, více členských států budou, bude požadovat příspěvky a situace se bude vyhrocovat mezi přijímajícími státy a dávajícími státy a vznikne zde taková eh, opozice mezi jednotlivými členskými státy, budou eh, stát proti sobě. Takže pokud jde o naše eh, diskuze, tak eh, navrhuji je uzavřít. Nevím, jestli pan generální ředitel na to bude chtít zareagovat, na to, co říká třeba Sidonie, nebo chcete se vyjádřit ještě k něčemu dalšímu. Jenom velmi stručně, pane předsedo. Zazněla tady otázka Gerana Ferma k situaci eh, roku 2013 ve srovnání s rokem 2012 a já mohu pouze zopakovat to, co jsme uvedli v úvodu našeho rozpočtového návrhu. Vysvětlili jsme, že naše požadavky 138 miliard eh, plateb vycházelo, vycházely z toho, že všechny platby v roce 2012 byly zajištěny. To je vše, co vám k tomu mohu říci. Tu situaci znáte stejně dobře jako já a můžete z toho vyvodit stejné závody jako já, závěry jako já. Pokud jde o otázku Sidonie, ten globální převod, celkový převod, souhrný převod, Nejde pouze o to, abychom odložili některé věci. Tam eh, jsme tedy navrhli některé částky, některé položky. Nechceme je odkládat, protože jednoho dne bude potřeba je stejně zaplatit, ale zároveň tady máme také položky, eh, kde eh, je to právě obráceně a to se objevuje v každém rozpočtu, a to je mechanismus, který se vlastně vzájemně vyrovnává. Takže to, že se odkládají některé výdaje, to se kompenzuje tím, že tím se kompenzuje to, že některé musí být zaplaceny dříve. A my jsme tedy ty globální převody udělali automaticky z úterý na středu o půlnoci, kdy vlastně e, ta lhuta vypršela. Rada se nevyjádřila k tomu datu, takže vlastně de facto to proběhlo automaticky, tento převod. Potom, pokud jde o otázku možného opravného rozpočtu na počátku příštího roku. Jaký je ten slabý článek? To vám nejsem schopen říci. Pokud jde o komisi, tak my eh, tady ten rozpočet navrhujeme na základě informací, které máme k dispozici. Nám to, pos, eh, nám to Eh, poskytují technická generální ředitelství a také členské státy. Samozřejmě, že jsou tam některé eh, slabé články, které bych mohl okamžitě identifikovat a to jsou ta místa, kde bylo škrtáno radou. Tam, eh, kde platby jsou radou seškrtány, tak si dovedeme představit, že to tam asi bude oslabeno na tom daném místě, protože jsme vycházeli z toho, že tyto platby, tyto položky plateb budou využity, že budou k dispozici takže to je vše, co bych mohl odpovědět na to, co zde zaznělo. Dobře, děkuji. A v tuto chvíli navrhuji, abychom začali hlasovat a na požadavek zpravodaje bychom začali bodem 11, což je opravný rozpočet číslo 5 a měli bychom hlasovat jednotně o právním základu a také o dodatečném opravném rozpočtu, který bude potřebný pro financování obětí, eh, tedy podpory obětí eh, zemětřesení v Itálii. Je to 70 milionů. Eh, to je Francesca a Jose Manuel Fernández. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji. Takže oběti zemětřesení jistě ocení vaše hlasování. Blahopřeji zpravodajům a děkuji, protože za díky jejich eh, odhodlání se nám podařilo odblokovat alespoň tuto záležitost. Dále jsou tady jakési převody od, v bodě 23 Francesco, eh, můžete nám prosím stručně představit, o čí jde? Jedná se především eh, o eh, převody, které se týkají Evropského globalizačního fondu. O tom ale nemůžeme v tuto chvíli hlasovat, protože to úzce souvisí s opravným rozpočtem číslo 6, takže tam nevíme, jaké budou platby a nemůžeme hlasovat. Ano, tak to skutečně je, ale potom je tady 36, 37 a 38. To jsou další převody, takže tam, jak to vypadá tam, tam se naplánovaly eh, tři eh, další převody, 36, 37, 38. Chcete je odsunout? odložit? A je to vůbec možné? Très bien. Donc, euh, sur ces virements, madame... Pokud jde o tyto platby, 36, 37 a 38 se netýkají globalizačního fondu, ale převodů, eh, které eh, nejsou předmětem žádných námitek, takže bychom o tom mohli hlasovat v tuto chvíli. Dobře, takže budeme o 36, 37, 38 hlasovat bloc. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, jeden se zdržel, pan Paška. Děkuji vám, jsou schváleny. A nyní dávám uh, zpravodajům volno, ale samozřejmě vás nevyhání, můžete tady zůstat. A nyní můžeme začít hlasovat, můžeme pokračovat v hlasování. A v tuto chvíli už tady máme pouze půl tuctu návrhů, Eh, tedy asi šest návrhů, které se týkají globalizačního fondu. Jak řekla paní zpravodajka, tak pardon, o nich hlasovat nemůžeme, protože dokud nepřijmeme opravný rozpočet číslo 6, tak o tom hlasovat nemůžeme. Takže budeme hlasovat o bodu 20, to je stanovisko zpravodaje pana Stavrakakise o mechanismu civilní ochrany Unie civilní unie, jo, civilní ochrany unie. Máte všichni hlasovací seznam a jsme u zprávy Stavrakakis. Máte prosím hlasovací kartu, já tu moji například nemám. Voilà. Bien. Bien. Alors, on va essayer de... Dobře, takže budeme se snažit hlasovat zvednutím ruky. Pokud ne, tak tím hůř pro mě. Takže 7 a 8, pozměňovací návrh 7 a 8 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Kdo je proti? Dva proti. Zdrželi se? Jeden se zdržel, takže schváleno. 25, Adina Iona Valian, zpravodaje pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Dobře, tak to budeme muset ověřit. Končím hlasování. 13 pro, 14 proti, já hlasuji s těmi, kdo hlasovali proti, ale i tak je tady i beze mě většina, která je proti. Vy jste ve stejné situaci jako já? Nemáte kartu? Máš kartu nebo nemáš? Ano. Končím hlasování. Vy jste proti? Zneutralizujeme se vzájemně. Vy jste hlasovali pro, já proti, takže to je jako kdyby jsme neexistovali. Ne, vy jste proti, aha. No dobře, tak to přičteme. Takže je 13 pro, 15 eh, proti, takže zamítnu to. Omlouvám se, říká pan předseda. A tím eh, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 9. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? 1, 2. Zdrželi se? Schváleno 26, kompatibilní paní Valian, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 27, paní Valian, zpravda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, no dobře, budeme to muset ověřit elektronicky. já jsem jediný, kdo nemá svou kartu, protože pan Klute tu svou kartu nakonec našel. Jaký je výsledek hlasování? Končím hlasování a počítač neumí počítat. 15 proti, 13, tedy 15 pro, 13 proti, takže schváleno. 10 pana zpravodaje pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 28 paní Valian. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Jeden proti. Zdrželi se? Schváleno. 12 a 13 zpravodaj. Kdo je pro? Proti? Dva. Zdrželi se? Schváleno. 29 paní Valiant. Zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 14 a 15 pana zpravodaje, je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 paní Valian, zpravodaj je pro, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 31 staženo, 16, 17, zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Eh, úvodní ustanovení 3, 4, 5, 6 zpravodaje, kdo je pro, tak pan Alda nechce, takže eh, ještě jednotlivě, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. GUE se zdrželi 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, GUE opět se zdrželi, schváleno 6, kdo je pro, proti, pan Hartong, zdrželi se, nikdo se nezdržel, takže opět schváleno. Ty většiny tady vypadají trochu jinak. 19, pan Fernandez, zpravda je pro, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 20 a 21, pan Kaza. Unblock, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. 22, pana Fernandeš, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 23, 24, pan Kazak, pan Srodo je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh legislativního usnesení, pozměňovací návrh 1 a 2, zpravodaje, kdo je pro, proti, 2, proti, zdrželi se, schváleno. 18 eh, pana Fernandeše, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 plus můj hlad, to je 27, je tady pro, dva proti, nula se zdržela, takže hlasu, eh, gratuluji panu zpravodaji. A nyní tady máme zprávu 21. A to je kreativní program pro Evropu. Barbara Matera. Máte všichni svůj hlasovací seznam. Můžeme hlasovat. Pozměňovací návrh 7 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 24 pana Gajera, zpravodaje proti, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A teď musíme hlasovat o všech dalších pozměňovacích návrzích 8 až 14 amblok. Můžeme hlasovat amblok 8 až 13, pardon. 8 až 13. Osm až třináct amblok, souhlasíte? Tady je asi Aliance Portugalska, která na, má rozbít naše záměry. Takže pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? proti, pět, zdrželi se, schváleno, devět, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, deset, pro, proti, zdrželi se, schváleno, jedenáct, pro, proti, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Většina je tady taková uší, ale je logické, že jsou tam různé hlasy, protože většina byla také jiná. 15 se vypouští, 16, 17 zpravodaje Můžeme hlasovat společně? Ne. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Zajímavé většina. Eh, levice, tady většina pravice. Potom 18. Tady máme dílčí hlasování. Kdo je pro v první části? Proti? Zdržel se? Přijato. A druhá část, the program shall consist of, for the media strand, zpravodaj také pro. Kdo je pro? Tady celá EPP je pro. Kdo, všichni ostatní, kdo se zdržel, takže byla teda přehlasována. Druhá část se zamítá. 25 vypadává, 19 eh, zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní k úvodním ustanovením. 20 návrh nakazy, eh, kde pro, bez pro, proti, zdržel se, schváleno. Eh, trojka, zpravodaje, kde pro, proti, Eh, ve proti, přijato 21 pana Kazy, eh, zpravodaj pro, kde pro, proti, zdržel se, přijato 22, zpravodaj žádá udělené eh, hlasování, první část, in order to and growth, kde pro, proti, zdržel se, přijato druhá část, Investment Centric Knowledge, zpravodaj proti. Kde pro? Jen Mulder. Kde proti? Jen Mulder. A všichni ostatní. Kdo se zdržel? Eh, skutečně niance hlasova- eh, nizozemského hlasování jsou výrazné. No a druhá část se tedy zamítá. A mm, pozměňovací návrh 4, kde je pro? Proti? dvě přijato, 23 pana Gera, kde zprve pro, kde pro, proti, 5, zdržel se, přijato, návrh 5 a 6, zprve kde pro, proti, 3, zdržel se, přijato. A k návrhu legislativního usnesení Můžeme jedničku, dvojku společně. Kde pro? Proti? Dvě, zdržel se, přijato. E, hlasujeme elektronicky celém návrhu, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasujte, všichni hlasovali. 2 e, plus proti 3 proti dva tři se zdrželi, výborně a blahopřejeme Zpravodaj Budeme pokračovat další zprávou z Evropa pro občany a začneme. Můžu vzít dva úvodní návrhy zpravodaje 6 a 7 dohromady? Kde pro? Ne. Návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva. Zdržel se? Přijato sedmička. Kdo je pro? Proti? Liberálové a pan Artant. E, zdržel se? Přijato jinou většinou. Osmička vy, vypadá. Dvanáctka pana Gajera. Zprve je pro. Kdo je pro? Proti? Dvě zdržel se to. 9, 10 dohromady mohu? Ehm, to vás baví mě odporovat. 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Desítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat návrh. Uvědomuji si, že třeba to oddělení úvodního ustanovení. Trojka z profide, kde pro, proti. Zdržel se? Přijato. Jedenáctka, kde je pro? Proti. Dva proti, zdržel se? Přijat. Čtyřka se vypouští, pětka, kde je pro? Proti. Zdržel se? Přijat. Návrh návrh legislativního usnesení. 1 a 2. 1 a 2 dohromady, kdo je pro? Proti? Dva se zdrželi. Přijato a konečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všichni hlasovali, je tomu tak. Končím hlasování 25 pro. Eh, eh, ještě někdo nehlasoval? Eh, komu nefunguje zařízení? A jste pro nebo proti? Pro. 27 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaj.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 postoupíme. Že jsem, jsem Manuel? Ano, e, dostáváme se k rozpočtu a k platbám, tedy bod 24. Děkuji vám, pane předsedo. E, pokud jde o e, tyto rozpočtové prvky, tady žádné problémy nemáme. Pokud jde o převod číslo 9 k regionům 5 miliard pro právní náklady, tady je trošku jiné znění v portugalštině a transfer číslo 10. Nevím, co přesně eh, čísla ukazují 12 tisíc eur, není to velká částka. Eh, týká se to 12 eh, tisíc eur a mobility. Tam není vůbec problém to schválit. Je tam 5 eh, tisíc, nikoli 5 milionů. A k pozměňovacím návrhům parlamentu. Náš výbor tam zavede pětiprocentní škrty ve výdajích na cestovné, eh, což bylo dosaženo pracovní skupině ve výboru eh, společně s předsednictvem parlamentu. Eh, uvědomuji si, že pracovní skupina průběžně informuje koordinátory o tom, jak zajistit ten pětiprocentní škrt v rozpočtu, eh, který se bude vztahovat na všechny druhy cestovních výdajů. Eh, v roce 2011 v říjnu tady proběhla taková revoluce v tomto směru. 15 vyčleněných částek na dopravu bylo eh, dáno do rezerv. A to se podařilo díky úsilí, které vynaložila pracovní skupina spolu s předsednictvem. A nyní můžeme tuto rezervu uvolnit a zcela jistě budete tuto historii znát. Víte, že se objevují závazky, které se datují již do doby před několika lety a Myslím si, že by měl proto vzniknout plán, který by bylo možné uplatnit dlouhodobě, s tím, že všechny podmínky, které se vztahují na tuto rezervu, byly splněny. A tento navrhovaný převod eh, tato novelizace rozpočtu by uvolnil 2 miliony eur právě z prostředků v rezervě. Tyto částky můžeme uvolnit. A já bych proto předložil doporučil schválit tedy všechny tyto e, změny. Já doporučuji, abyste nejprve hlasovali pro převod výboru regionu devítka desítka. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? 2. Zdržel se? Přijato. A nyní eh, k parlamentu 607. Eh, Kdo je pro? pro proti? Zdržel eh, se? Já to. Tedy C v nepřítomnosti C08. Kdo je pro? Proti? 1, 2. Pan Kluken pro nebo proti? Pro. Zdržel se? Přijato. Jeden se zdržel. Výborně. Vážení kolegové, eh, Vím, že pan Alfonsi nemá mnoho času, proto doporučuji přejít k bodu pana Alfonziho, což je bod číslo 9, tedy zpráva o rybolovu. Vážení, vážení kolego, máte slovo. E, děkuji vám, pane předsedo. E, pokud jde o prostředky Evropského e, námořního fondu, rybářského námořního fondu, které eh, spadají do výlučné pravomoci EU, tedy v souvislosti také s eh, vyváženým územním rozvojem, ekologickou akvakulturou a eh, pilíři, to jsou ty čtyři pilíře té, této eh, politiky, tedy akvakultura, ekologický rybolov, solidarita a integrovaná námořní politika pro příští finanční období. Eh, eh, MFF se bude zaměřovat na trvale udržitelný rybolov. Jak všichni kolegové vědí, problém v rybolovu je především to, že není zatím se nedaří nalézt rovnováhu mezi přírodním prostředím na straně jedné a maximálním využitím přírodních zdrojů na straně druhé. Proto komise doporučuje zaměřit se jednak na snížení výmětů a také na lepší praxi v oblasti akvakultury a rybolovu, eh, který také bude ruku v ruce se dokonalenou námořní a rybolovnou politikou. Návrh, který eh, přinášíme eh, znamená také větší zapojení lokálních subjektů, tedy Tady se zdůrazňuje také úloha žen ve vedení malých a středních podniků a tento nový program také předpokládá podporu nově vznikajících aktivit v přímořských regionech, které by mohly doplnit příjmy těch, kteří nyní eh, získávají živobytí z rybolovu velmi těžce. Pro nás jsou tyto hlavní směry velmi zajímavé, můžeme je podpořit. Znamená to především navýšení do eh, tací eh, pro některé oblasti rybolovu s tím, že také tam budou finanční prostředky do výzkumu, které vyvolávají trošku menší politiku, protože eh, právě věci by měly definovat ehm, intenzitu rybolovu a vůbec oblasti eh, povodí pro rybolov. A pokud se zaměříme na tyto oblasti, tak programové období 2014 až 2020 by mělo, před, eh, by mělo představovat o 7 vyšší E, částku oproti předchozímu období, čímž by bylo možné lépe splnit e, vzniklé závazky a myslím si, že v této oblasti jsou některé změny také podobné e, tomu, co se děje v jiných oblastech, tedy zda se vůbec podaří členským státům získat finanční prostředky pro příští období, které jsou nezbytné rozhodně na úrovni rady bude nutné eh, skutečně dojít k závěru, zda se navrhovaný škrt v rozpočtu eh, zda bude možné jej aplikovat v praxi. A pak Ehm, ještě musím zdůraznit úlohu Evropského parlamentu. Ehm, k těmto konkrétním programům doporučujeme jednak návrhy, které jsou ve dvou směrech. Jednak zvážit pobřežní rybolov a jeho úlohu, eh, především pro rozvoj pobřežních oblastí, eh, tak jak tomu bylo v minulém období, eh, s tím, že bych zdůraznil eh, odborný rozvoj a další aktivity v pobřežních oblastech, tak, aby neměly negativní dopady na pobřežní oblasti a jejich rozvoj. A musíme si uvědomit také, že existují tradiční organizace, především ve Středomoří, ale dovedu si představit, že existují i jinde, které eh, pomáhají dané profesi a vůbec eh, představují organizace pro rybáře a které představují velice cené organizace, které eh, pomáhají místním rybářům a myslím si, že zapojení těchto organizací do utváření budoucnosti rybolovné politiky bude mít velký význam. Tolik eh, tedy k návrhu stanoviska. Děkuji vám. Děkuji, vážený kolego. problematice rybolovu Středomoří již od nejstarších dob měla, mělo zvláštní systém řízení, který se ukázal jako velmi efektivní a účinný eh, také pro severní část středomorského pobřeží. Eh, má někdo poznámky? Není tomu tak, proto chci připomenout, že ke zprávě pana Alfonsiho termín pro předložení eh, návrhu je zítra 10 hodin. Budeme hlasovat společně s tím, že výbor mm, pro hlasoval 19. bude hlasovat 19 února, což je dlouhý termín a v březnu se bude hlasovat na plenárním zasedání. Teď udělám takový slalom v pořadu jednání, abych se pokusil eh, vyhovět kolegům. Je to trošku složité a Nyní bych se rád vrátil k bodu 25, protože Monika Holmajer nás musí opustit a jenom chci poprosit pana generálního ředitele, zda by mohl zůstat ještě na bod víceletého finančního rámce. Omlouvám se, že vás zdržuji, ale budu velice rád, pokud s námi ještě zůstanete. Změna programu je trošku složitější. Takže, milá Moniko, jaké zde máme novinky v politice v oblasti nemovitosti? Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu velice stručná. My už jsme se dohodli s kolegy, to znamená, že nějaká velká rozprava dneska nebude probíhat. Předložíme naše stanovisko 30. prosince do 30. prosince, protože v podstatě ještě čekáme na odpovědi z rady, z komise, čili zatím to ještě nemůžeme nějak do podrobnosti prodiskutovat. Je to obrovský projekt, který je plánovaný opravdu podrobně, důsledně, ovšem zatím jsme pouze v té první etapě, čili čekáme pro mm, eh, čísla ohledně rezerv, samozřejmě dodržení rozpočtového rámce a tak dále. Spravodajka říká, že zatím nemůže prezentovat tuto problematiku, že zatím nemáme potřebné informace ze strany komise a proto vás prosím, abychom se diskuzi i hlasování věnovali příště, jakmile, teda pokud teda dojde k, pokud vůbec budeme hlasovat, jakmile budeme mít k dispozici potřebné informace. To znamená, že připravíme stanovisko. Výborně, dobře, souhlasíme s tím. Proběhne diskuze, proběhne hlasování o obsahu našeho stanoviska. Děkuji vám, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k víceletému rámci Velice stručně bych zopakoval, jaký je stav. Kyperské předsednictví předložilo čísla, kompromisní čísla za předsednictví a v podstatě dokončili, teda doplnili eh, vyjednávací box těmito čísly a několik dní poté, v podstatě včera, eh, v 0010 Předseda Fan Rompuy, to je taková noční sova. Je to člověk, který pracuje 24 hodin denně. A ten e, publikoval jiná čísla, svá vlastní čísla, odlišná čísla, kde navrhuje rovněž kompromis jménem předsednictví, e, teda jménem, jménem rady pro Eh, schůzku eh, na nejvyšší úrovni, která proběhne 22. a 23. listopadu. Než dáme slovo pravodajům, pan Ivalo je zde, já bych ho všem poprosil, jestli dovolíte, generálního ředitele, to, by, to si myslím, že je vhodné, čili vážený eh, pane generální řediteli. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, u nás eh, u, na výboru pro stále zástupce proběhla rozsáhlá rozprava ohledně návrhu pana Van Rompoje. My jsme měli možnost um, se již vyjádřit. Řeknu vám, jak to probíhalo na Kareperu dneska dopoledne. Komise považuje návrh, který je na stole, eh, za vyváženým návrhem. Návrh a je nám líto, že tam došlo k těm dalším škrtům samozřejmě, Druhá věc. Komise řekla následující. Jsme si vědomí toho, že návrh pana pan Rompoje, pana předsedy, respektuje rovnováhu, kterou navrhovala komise ve svém původním návrhu a že v souladu s těmi argumenty, které jsem před chvíličkou um, přednesl, že je to teda pozitivní. A po třetí, komise mm, je nesmírně potěšena tím, že v oblasti vlastních zdrojů došlo k pokroku, pokud jde o a velice drobnému pokroku, ovšem před alespoň ten cíl pro rok 2021, mít určitý nový systém DPH, zároveň na druhé straně to je ta daně z finančních transakcí, Hmm, i v prostřednictvím posílené spolupráce by mohla být považována za vlastní zdroj, jenž bychom mohli využít, eh, členské státy by mohly využít, eh, pokud teda zavedou tuto daň z finančních transakcí. A poslední věc, komise ujistila pana Van Rompoje o své podpoře v celém procesu, čili to jsou čtyři body, vážený pane předsedo. Abych vám nastínila hlavní směry komise pokud jde o tyto škrty 75 miliard eur v rámci tohoto, v tomto rámci, v rámce. Tam jsme v podstatě udrželi těch 80 miliard, pokud budeme v potaz všechny ty částky, které byly i mimo rámec. Děkujeme za slovo. Pan eh, Tong, Hartong má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděk- rád bych ocenil tvrdou práci předsednictví a zároveň noční práce eh, pana Van Rompuye. Těším se, mám i um, dobrý pocit z toho, jak to proběhlo na radě a těším se na další výstup, na další postup. Děkuji vám, říká pan předseda. Pane Hartungu, ty dva návrhy, jednak předsednictví a pana Van Rompuy nejsou stejným návrhem. Je tam celková částka, ovšem je tam určité přerozdělení této částky. Ivajlo, chtěl byste k tomu ještě nějaké poznámky? Ano, velice stručně, pane předsedo. Myslím si, že podstatě jdeme stejným směrem jako komise a doufám, že komise dodrží tuto linii až do samotného konce, až do dohody na základě té mm, dočasné zprávy, kterou jsme odsouhlasili velikou většinou, nemůžeme akceptovat další škrty ani e, celoplošné škrty bez revize daných nejdůležitějších politik. Dále je to ten nástroj v flexibility, který tam zatím nevidíme. Nevidíme tam ani možnou dohodu ohledně zatím ten základ pro vlastní zdroje. Jedinou věc, kterou považujeme za pozitivní ve srovnání s tím stávajícím návrhem, je ta připravenost eh, přeskumu v poločase. My jsme měli takovou dohodu i v rámci interinstitucionální do, mm, dohody, ovšem komise to nikdy nevyužila. My bychom měli trvat na tomto přeskumu v poločase rozpočtu. Mělo by to být závazné a mělo by to být propojeno s rozpočtem pro rok 2011, který bude uprostřed finančního rámce. Toto je pouze jedna z věcí, kterou, jedna věc, kterou považujeme za pozitivní vývoj. Ty ostatní věci, které jsou pro nás, pro parlament důležité v rámci tohoto návrhu, ostatní považujeme za negativní. An, děkujeme. Děkuji za slovo. Komise se zmínila o tom, že jsou zde nové prvky ohledně vlastních zdrojů. Bude velice zajímavé podívat se na to, jak to členské státy přijmou. Například systém pro vybírání tradičních vlastních zdrojů v oblasti cel, to se nezmění. Ovšem změní se částky, které si členské státy mohou udržet z 25, to klesne na 15, prosím, pan Hartung tím asi nebude moc potěšen. Dále, rabaty se snižují. Pan Van Rompuy bere v potaz to, že některé státy, Německo, Švédsko, e, Nizozemí mají určitý paušál, zatímco Velká Británie má nekonečný rabat k dispozici. A pokud jde o ty korekce, to bude plně financováno všemi členskými státy na základě klíče hrubého národního produktu. To je veliký rozdíl pro takové země, jako, jsem, jako je naše země, moje země, která platí draze za britský rabat. My jsme žádali eh, o to, všem toto rozhodně, my jsme žádali o rabat, ovšem toto je rozhodně jiná situace, než jsme požadovali. Vlastní zdroje, ano, založený na DPH, na tom bychom měli pracovat. Myslím si, že je dobré, že se o tom zmiňují v rámci vlastních zdrojů. A že tento nový zdroj by měl nahradit. Ten starý v lednu 1. ledna 2021, čili to je vlastně už ten další finanční víceletý rámec. To je Juan Jean už se o tom zmínil. FTT by měla být založena na posílené spolupráci a dvě třetiny by mohly být využity pro snížení národních příspěvků. Čili některé z těch věcí vzali v potaz, těch, které předložila komise. Nehovoří ovšem o těch šesti bodech, které jsme v našem usnesení stanovili. To podle mého názoru byl dobrý postup práce. Podle mě by to bylo zjednodušilo život radě. Uvidíme ovšem, bude velice zajímavé počkat na reakci rady. Myslím si, že mnoho členských států to rozhodně nebude považovat za dobrý výsledek. Děkujeme, Ann. Děkujeme za všechny tyto poznámky. Přesně tak, jak bylo řečeno ano panem Žuanžánem. Alespoň pokud je o vlastní zdroje, není to ideální situace. Ovšem, to, co navrhuje předseda Evropské rady, je seriózní základ. Já osobně se tomu těším, protože je to oblast, ve které pan Van Rompuy osobně hodně pokročil a vzal v potaz naše argumenty a komise byla schopná to na té nejvyšší úrovni bránit. A děkuji samozřejmě tímto směrem v tomto ohledu i našim zpravodajům. Čili, jak to bude pokračovat celá tato situace dál. Milí kolegové, musíme si v potaz to, že se v podstatě tím končí ta přípravná práce jednání. Ta práce, která nyní byla zahájena v radě, jednak příprava samitu a bude to pokračovat i tím ehm, stanoviskem souhlasným, teda mm, nejprve to bude muset souhlasit rada, pak parlament po uh, bylo nám řečeno, že eh, premiér maďarský eh, se zavázal, že bude dodržovat tyto eh, závazky, to znamená, Evropský parlament by měl být od prvního dne zapojen do všech těch přípravných jednání, která budou probíhat na, půli, na půdě Rady pro obecné záležitosti, asi ne všech, ale aspoň jednou za měsíc. To znamená, všechny evropské delegace Evropského parlamentu budou pozvány na neformální jednání Rady pro obecné záležitosti k tomuto um, tématu. Jednou za dánského předsednictví, dvakrát za kyperského předsednictví a to nám prostě umožní být přítomni a zároveň aby naše názory parlamentu tam zazněly, aby byly vzaty v potaz, a rovněž nám to umožní vytvořit určité, určitá spojenectví, dohody s některými vládami u, u určitých témat, s jinými u jiných témat. Eh, pan Schulz, osobně pan předseda parlamentu, víme, že zde máme skupinu přátel koheze, kteří se předevčírem sešli zde na půdě Evropského parlamentu a pozvali na své jednání pana Šulce i předsedu výboru roz, pro rozpočet, aby se zúčastnili jejich práce. Pan předseda Šulc mohl eh, při této příležitosti upřesnit eh, všechny ty body, ve kterých se shodneme s touto skupinou. 15 zemí, které se dotýká, nejsou úplně jednotní u všeho, souhlasí s tím samozřejmě, že by chtěli mít ten rozpočet co možná mm, nejvyšší a k dispozici se možná nejrychleji, především pro kohezi. Možná například ty makroekonomické podmínky, ne, řekněme, eh, implementace určité protihodnoty za pomoc a tak dále, tam ne všechny země jdou se jiným směrem. nebo pokud jde o Connecting Europe Facility, tam tu facilitu pro propojení Evropy a je financování tohoto nástroje z kohezního fondu, ani u této otázky ne vše, všech těch 15 zemí není stejného názoru, ovšem parlament je zapojen do těchto jednání, je v kontaktu se 27, s národními delegacemi už eh, docela dlouho ovšem. Po ukončení této etapy Kyperské předsednictví eh, panu Van Rompuy předložilo opětovně své stanovisko od, eh, první, od 5.11. zahájil Van Rompuy bilaterální jednání, co u nás um, tomu říkáme um, ehm, takom, mm, um, jako, jako spověď Čili já jsem to měl opravdu k dispozici, získat tyto informace tímto způsobem. A Jean-Luc, Ivalo, Reimer, my jsme se šli vyspovídat před eh, šéfem kabinetu pana Van Rompoje v pondělí dopoledne. Došlo tam k rozsáhlé hloubkové rozpravě. Katrin D. tam byla rovněž přítomná za komisi Vysvětlili jsme naše argumenty nejenom pokud je o technické záležitosti, ale i politická stanoviska na opravdu na té nejvyšší uh, úrovni. Naše názory byly zaznamenány a nyní je na předsedovi Van Rompuy, aby uh, předložil návrhy a realizoval je. Pokud jde o harmonogram, který se nás týká v pondělí, příští pondělí, proběhne poslední schůzka, poslední schůzka, výměna názorů s předsednictvím, s triem, bude to takové, taková pracovní snídaně zde v Bruselu, zatímco ostatní kolegové budou na cestě do Štrasburgu. Celá delegace byla pozvána na tuto pracovní snídani. Cílem je připravit eh, radu pro obecné záležitosti, která proběhne v úterý zde v Bruselu, zatímco my budeme ve Štrásburku a ministři pro evropské záležitosti si budou moci vyměnit názory ohledně návrhů, které předložil předseda Van Rompuy. Pokud je o ten vyjednávací box, který již obsahuje čísla navržena panem Van Rompuyem, ten je již dokončen a Rada pro obecné záležitosti tam nezmění na tom nic. Ti, kteří budou um, přítomní této radě příští týden, tak um, to v podstatě budou mít takový návrh těchto závěrů rady, které připraví pan, pan Van Rompuy. Rada pro obecné záležitosti tradičně nemá kompetence pro to, aby měnila nějak tento návrh závěru, které připraví pan předseda. Samozřejmě ovšem budou mít možnost o tom hovořit, debatovat, každý bude mít určité mm, argumenty a samozřejmě rada pak bude moci přijat nějaké, mm, nějaké úpravy na úrovni rady ministrů. Role Evropského parlamentu v této etapě, této předběžné etapě, zde končí. V rámci kontaktní skupiny parlamentu společně s panem Šulcem musíme mm, odpovědět na otázku toho, zda parlament se bude snažit o udržení stejných vztahů na radě, které se nám povedly dosáhnout v rámci této rady pro obecné záležitosti. Zdá se, že to není eh, cílem, není to jaksi eh, přáním, nevyplývá to se smlouvy. Nám je to líto. Nám je to líto, ovšem bohužel je tomu tak a my prostě chceme dodržet maximálně podmínky smlouvy. Co to znamená? Evropská rada proběhne tak, jak je obvykle. Předseda parlamentu bude přizván Mm, pro tu úvodní část, jeho úvodní mm, vystoupení, většinou tradičně to právě začíná, je zahájena tato rada předsedou parlamentu, který informuje členy rady o stanoviscích Evropského parlamentu, buď z plenárního zasedání nebo v, ve výborech, eh, mm, pokud jde o různé konkrétní body, pokud je to na programu Rady. Pokud víme, tak hlavním tématem nyní bude víceletý finanční rámec. Čili pan předseda Schulz připomene právě na základě usnesení, eh, které jsme odhlasovali stanoviska Evropského parlamentu. Zapomněl se vám ještě říci, že jsme položili kontaktní skupině takovou otázku. Chceme zjistit, zda přijmeme to poslední usnesení ještě před radou. My jsme tuto možnost nevyloučili. Nezdálo se nám to ale až tak potřebné, protože to, které jsme přijali usnesení v mm, minulý měsíc, to bylo akceptováno téměř 80% většinou, bylo to považováno za velice pozitivní Čísla, která jsou na stole, zpravodajové reagovaly, politické frakce na to reagovaly, či ne, nepovažovali jsme za užitečné pokračovat dalším hlasováním. Naopak, no tak jak tomu je před každou radou, ve středu dopoledne proběhne veliká rozprava, kterou zahájí představitelé kyperského předsednictví, předsedy komise ohledně rady. Pan předseda rady tam, pan předseda parlamentu tam teda přednese naše stanoviska, možná tam dojde k nějaké rozpravě, mm, možná mu položí nějaké dotazy, poté on se stáhne a rada proběhne poté již bez naší přítomnosti. Pouze poté uvidíme výsledky této rady, uvidíme, jak to tam teda dále probíhalo bez nás. Dojde-li k jednomyslné dohodě, bude mít na naší straně, zpravodajové budou muset přijít s nějakými návrhy, naše, naší reakce, našeho hlasování. Ti a nám se to zdá asi pravděpodobné. Některým z nás, pokud se nedohodnou mm, celkově, úplně uvidíme, k čemu dojde. Možná by došlo k takové dočasné situaci, která by byla podle mého názoru spíše pozitivní pro všechny. Řekněme po nesmírně dlouhé, hloubkové výměně názorů, kde všichni prezentovali své argumenty, stanoviska svých zemí asi dojde k určitému pokroku v konkrétních bodech, v principech, vytvoření určité první etapy konečného kompromisu. V, takovém, v takové situaci si můžeme představit eh, snahu Evropského parlamentu reagovat v této první etapě. Mohla by to být určitá možnost Evropského parlamentu zapojit se do dialogu s Evropskou radou mohlo by to usnadnit eh, i práce na další Evropské radě, protože náš názor již byl známý a v podstatě doufali bychom, že jednání probíhají směrem, který si přejeme. Rada pro obecné záležitosti by se mohla zmobilizovat eh, před přípravou další rady a my bychom se snažili o to, aby jsme na této radě opět měli možnost vystoupit za Evropský parlament. Čili děkuji vám, tím končím rozprávu k tomuto bodu ohledně víceletého finančního rámce a dostáváme se zpět k bodu našeho programu. někdo, někdo eh, spěchá, má na spěch víc než někdo jiný, tak, tak je to, je to, ty pospícháš, to je naše místo předsedkyně, ta byla nesmírně mm, diskrétní a trpělivá a tím se teda dostáváme k jejímu bodu, bod číslo 6. Podě číslo 6. Jde o bankovní orgán, tedy o agenturu, kterou jsme zavedli teprve minulý rok ale díky legislativě, která má nyní být přijata k bankovní unii, ke které patří také bankovní dohled a který má být prováděn především Evropskou centrální bankou, musela komise úkoly EBA upravit a výsledek máme před sebou. Jsou tady úkoly, které má EBA realizovat. Ty jsou popsány v té změně a naším úkolem je pouze, abychom řekli, dobře, pravděpodobně se na EBA chystají další úkoly. Zatím jsme teprve na počátku legislativního postupu a velmi urgentně apelujeme na to, že s radou podle článke, článku 47 naše interinstitucionální dohody o financování EBA musíme společně dojednat, dohodnout se. Zároveň ale také komisi říkáme, že si přejeme nový eh, finanční formulář, až bude legislativní postup uzavřen, protože v minulosti jsme zažili, že s těmi starými formuláři, které předkládala komise, se zřizováním příslušných agentur, že to nesedělo. Když potom během legislativního postupu byly agentuře přiděleny nějaké další dodatečné úkoly. A proto, a s tím jsme začali už u ESMA, proto nyní chceme, aby komise předložila pozměněný finanční formulář, abychom byli dobře vybaveni na naše roční rozpočtová řízení, aby jsme neustále nebyli někde eh, odstrčení v koutě a nedokázali být eh, s tím, co máme. Třetí pozměňovací návrh, který jsem předložila, se vztahuje našemu očekávání. Očekáváme, že EBA bude vybavena dostatkem prostředků a personálu, aby mohla skutečně řádně odvést svůj úkol. To je spíše výzva, než aby to čistě právně byl pozměňovací návrh, ale myslím si, že je třeba na to naléhavě upozornit. Doufám, že kolegové z hospodářského výboru naše pozměňovací výbory zapracují do vlastní zprávy, aby rada se z toho nemohla vykroutit. To je zhruba vše, to nejdůležitější. Děkuji, Juto. An Jensen. Děkuji, mohu podpořit zprávu Juty. Myslím si, eh, že je to velmi jasné, ovšem myslím si, že budeme muset také diskutovat eh, ten, ty tři agentury eh, dohledných orgánů. V tuto chvíli jsou financovány členskými státy. Diskutovali o tomto problému s výborem ECON, se kterým se pravidelně setkávají a všichni si stěžují na to, že to jejich život velice komplikuje, protože nemají pouze jedno finanční nařízení, kterého se musí držet, ale je jich opravdu mnoho a znamená to eh, mnoho byrokracie. Takže by si přáli být plně ehm, v evropském rozpočtu a v podstatě by se mělo přejít do systému, kde by byly částečně financovány poplatky z, z finančního sektoru, tak je to i v členských státech, kde finanční sektor eh, buď částečně nebo úplně financuje dohledové orgány různými poplatky. Takže myslím si, že v tuto chvíli jako rozpočtový výbor se musíme zamyslet nad tím, jak to vyřešíme a eh, kdy eh, to do toho zapracujeme, protože to přání tady jednoznačně je. je tu, eh, volá se tady potom a jistě by to zefektivnilo působení těchto agentur. Já se na to dívám tak, že v úvodním ustanovení bychom měli vyzvat komisi, aby eh, a tam budeme muset eh, opět změnit eh, základní nařízení, základní legislativu a tam bychom mohli vyzvat komisi v úvodním ustanovení, aby toto zohlednila, aby to udělala. Já tomu rozumím, ale to, to takové to financování půl na půl, to byl takový trik, kde naše kategorie 1A, ta už vlastně, eh, tam, kde už vlastně nebylo možné to v rámci 1A protlačit, tak se používal toto. Od 1.1.2014 budeme muset stejně vše vymyslet nově, protože tu kategorii budeme muset navrhnout nově a pokud komise předloží to, co bude potřeba, tak jistě bude možné to do toho vložit. Děkuji. Ano, ano, a ty věci se asi ještě zkomplikují z technického, byrokratického pohledu při zřízení posíleného dohledu, který bude eh, z velké míry nebo v podstatě svěřen Evropské centrální bance, takže bude potřeba to ošetřit velmi pečlivě. Děkuji Jutě. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy je 19. listopadu v poledne. Budeme hlasovat 3. Eh, prosince, aby Ekon potom mohl o tom hlasovat v březnu. A pak se to dostane i na plenární zasedání. Děkuji vám a teď se můžeme podívat na bod číslo 7. To je zvláštní zpráva číslo 6, podpora Evropské unie pro turecké společenství na Kypru. A slovo má Naděžda Nenjenský. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla vyjasnit, že tady je omezená působnost a jak to požadoval účetní dvůr, šlo o to prověřit, jestli eh, se efektivně používá nástroj pro podporu eh, tureckého společenství na Kypru a jestli eh, je to také v souladu s cílem sjednocení. Také podporujeme podporu pro eh, turecké společenství na Kypru až do vyřešení problému na Kypru v souladu eh, s nařízením 389 lomeno 2006, kde se klade důraz na to, že je třeba zaměřit finanční opatření nejenom na nové projekty, ale také na udržitelnost existujících projektů tím, že by se zaváděly vhodné mechanismy pro provádění. To by mělo také zahrnovat nutné lidské a finanční zdroje pro úspěšnou realizaci finančních prostředků. Závěrečná lhůta eh, pro pozměňovací návrhy je 16. listopadu v 10 hodin a hlasování eh, rozpočt, ve výboru pro rozpočet by mělo být 3. prosince před závěrečným hlasováním eh, v dalším výboru. Děkuji. To je tedy samozřejmě velmi důležité téma, které nebude moci být definitivně vyřešeno kyperským předsednictvím. Naplánovali jsme hlasování na plenárním zasedání na leden, tak jak eh, uvedla zpravodajka. Závěrečná lhůta pro prosincovací návrhy je tedy zítra v 10 hodin a budeme muset hlasovat 3. prosince a 6. na výboru KONT. Našli jsme také odpověď na otázku, kterou jsme položili před několika týdny o tom, jak vhodným způsobem jmenovat osoby tureckého původu, nazývat osoby tureckého původu na Kypru. Je to turecké společenství na Kypru, tak tomu budeme říkat je oficiální název nebo označení návrhu nařízení, který nám eh, představila paní Něnsky. Děkuji, paní zpravodajko. Poslední téma, které je velice důležité. A pan Hartong, pan Hartong žádá o slovo ke zprávě paní Něnsky. A máte slovo. Děkuji, jsem velice spokojen s touto zprávou, eh, také v souvislosti se zprávou účetního dvora a jsem velmi rád za komentáře, které k tomu zazněly, i když zpráva paní Jensky se mi vlastně líbí o něco méně. Nedávno jsem byl na Kypru a různé strany mě tady prováděly, i UNDP. A neustále eh, v tom severní v úseku Kypru, v té zelené zóně jsem slyšel že evropské poslance zde využívají k tomu, aby bylo Turecko odsouzeno, odsuzováno. A my už vlastně nemůžeme přihlížet eh, tomu, jak Turecko odmítá spolupracovat s námi a s radou, jenom kvůli tomu, že Kypr je eh, předsednickou zemí. A to bychom měli do té zprávy paní Něnsky vložit. Musíme tam odsoudit to, že hm, Turecká republika obsadila severní část eh, Kypru to by mělo se týkat prohlášení Rady komise a také usnesení OSN. A měli bychom také vyslovit apel na to, že finanční podpory Evropské unie už nyní půjdou pouze prostřednictvím eh, republiky Kypr a ne eh, přes instituce severu Kypru. Toto je společná pozice a proto by pouze kyperská vláda jižní části ostrova měla být takto podpořena, protože naším kontaktním partnerem je kyperská vláda a ta dbá na to, aby ty evropské prostředky byly správně využity. Děkuji, to jsou velice zajímavé poznámky. Předpokládám, že asi budete předkládat pozměňovací návrhy. Myslím si, že to je ta nejlepší cesta do zítra a my všichni je s velkou pozorností prostudujeme. Bude to velmi delikátní. Říkáte, že tady je pozice Evropské unie, OSN a my samozřejmě ověříme, zda podpory, které poskytujeme kyperskému tureckému společenství, se dostávají na správné místo a nejsou nepřímým způsobem, jak uznat orgán, který my neuznáváme. Je to problém, který bychom v podstatě mohli srovnat eh, s jiným problémem, i když v jiném rozměru, eh, pokud jde eh, o palestinské, orgány, protože my samozřejmě potřebujeme podpořit tady tomu společenství, ale nechceme, aby to sloužilo politicky té straně, se kterou jsme ve sporu, nebo se kterou nesouhlasíme. E, děkuji. Poslední téma a e, to je vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku, Litvě a na Slovensku. E, je tam centrála Kozloduji, Litva. Včera jsem hovořil s litevským ministrem a Slovensko. Tam už přesně nevím, eh, jaká elektrárna to je, ale vy to všechno vysvětlíte. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi vděčný za skutečnost, že se nám podařilo dosáhnout eh, nebo dostat se k tomuto bodu eh, takovou dobu před koncem. Eh, toto se týká vyřazení z provodu eh, osmi eh, typu reaktorů typu Černobyl v Bulharsku, Litvě a Slovensku. Tyto reaktory eh, byly schváleny během postupu vyjednávání o přistoupení se všemi třemi zeměmi a eh, také se tam eh, to podpořilo 2,88 miliard tedy na tyto projekty byly už eh, tedy vyřazeny a nebyly opět zaktivovány, ačkoliv tady byl velký tlak, aby se tak stalo především během plynové krize v roce 2001, ta krize s Ruskem. Komise s ohledem na um, vyhořelé palivo a jeho ukládání um, se komise donívá, že je potřeba dalších 559,2 miliard euro je potřeba k tomu, aby bylo možné tento projekt vyřazování jaderných zařízení dokončit eh, s dobou do roku 2020 a s platebními položkami do roku 2025. Eh, otázka je, jestli je naším úkolem i nadále pokračovat ve financování těchto projektů, přestože tam dochází ke spoždění. Já navrhuji, abychom řekli, že ano, pokud je velmi důležité, aby tyto eh, projekty eh, byly tedy opravdu zrealizovány. Druhá otázka je, kolik peněz bychom tam měli nadále nalévat do těchto projektů. Odpověď samozřejmě závisí na vyjednávání o víceletém finančním rámci a my bychom tam neměli vyčlenovat nějaké specifické články, částky na tento účel. Myslím si, že komise dokáže nejlépe odhadnout tyto dodatečné náklady, ačkoliv některé důkazy poukazují na to, že komise nevždy smýšlí tak, jak si myslíme, že by smýšlet měla. Souhlasím s požadavky v návrhu komise, ačkoliv bych byl raději, kdyby tam byly pouze indikativní vyčleněné částky, protože to je pružnější. Pokud jde o e, lhůty, tak si myslím, že všichni e, je v zájmu všech, aby tady e, byl definitivní datum, závěrečná lhůta pro ty projekty a neměli bychom je ponechávat s otevřeným koncem. Eh, toto není, to jsme viděli eh, jinde, například ve Finsku, a není to dobrý způsob nakládání s prostředky. Eh, další otázka se týká právního základu. Podpory komise navrhuje, aby všechny tři programy vycházely z Euratom článku 203, kde Evropský parlament má pravomoce v rámci konsultačního postupu. Litva by ovšem chtěla jiný právní základ než ty dvě ostatní země, a to na protokol 4 přístupové smlouvy. A tam by byl Evropský parlament z jednání zcela vyloučen. Máme tady sporné informace od zúčastněných stran. Ovšem, eh, tady je opravdu obtížné odhadnout, jaká ta situace přesně vypadá Myslím si, že v podstatě bychom se všemi třemi programy měli zacházet stejně a proto bychom neměli eh, rozdělit eh, právní základ. Ovšem, ehm, ta původní dohoda je, jak se zdá, také odlišná. Potom eh, tady byla zjišťovací mise do Litvy a tato mise narazila na závažné problémy, pokud jde o organizační strukturu projektu vyřazování a zdá se, že je tady také právní spor vážný mezi zúčastněnými stranami, především pokud jde o projekt P1, pokud jde tady o budovatele eh, těch eh, ukládacích prostor Eh, navrhl nebo eh, předkládám některé poslanecí návrhy, tak aby komise mohla tady eh, vyvinout určitý tlak, aby bez tedy nějakého právního sporu to přeorganizovali. Já souhlasím s tím, že bychom měli odložit jakoukoliv podporu pro, tohoto, pro tento projekt, pro, pro tento projekt, tak abychom umožnili komisi, aby mohla vynakládat vyvíjet skutečný tlak na eh, tento projekt. Eh, ovšem musíme zohlednit to, že Litva není příliš bohatou zemí a ještě větší energetické náklady pro tuto zemi by ji velmi zatížily. Eh, máme tam také některé pozměňovací návrhy, které se týkají toho, jak by ty finanční prostředky mohly být využity, především pokud jde o technické výdaje a další Rád odpovím na všechny vaše otázky, pokud budu schopen na ně odpovědět, protože eh, zatím nemáme úplně jasné informace a jasná fakta. Eh, děkuji vám, pane zpravodaji, vážení kolegové. Eh, jsme velice rádi, že jsme se mohli seznámit s vašimi expertními znalostmi a poznatky. Pan Gajer si přeje slovo. Děkuji, pane předsedo. Nemám otázky na kolegu Torvalce, ale mám několik doplňujících informací z mého pohledu. Výbor Kokobu se velice intenzivně zabýval otázkou vynaložení prostředků na třech eh, místech, kde stojí tyto elektrárny a opravdu je to sporné. Náš problém souvisí s tím, že Existuje zpráva z vlastní iniciativy kolegyně Marinesku z frakce EPP, kde po velkých změnách eh, se ustalila většina v parlamentu eh, a byla tady eh, zpráva také ke zvláštní zprávě účetního dvora ve výboru Kokobu a výbor Kokobu se dohodnul na tom, že tento rok navštíví Litvu a konkrétně místo Lina Lina a v dalších roce navštíví obě dvě. E, další zmíněné elektrárny Lina Lina jsme vybrali jako první z toho důvodu, protože tady je ten problém nejsložitější. Signalína jsme se vrátili a zjistili jsme, že s tou zprávou Marinesku v této podobě toho nemůžeme příliš začít. Máme konfliktní situaci ve výboru, kde pan Marinesku má velmi odhodlanou pozici a to eh, ho staví oproti dalším litevským kolegům z nejrůznějších eh, frakcí a v tuto chvíli se nemůžeme posunout dál. Myslím si, a tady podporuji pan, návrhy pana Torvalce, v každém případě tam musíme stanovit nějaký definitivní termín, závěrečnou lhůtu, protože zkušenost z jiných projektů nás učí, že má smysl, abychom strany, které se zabývají vyřazováním jaderných zařízení, vyvíjeli určitý tlak. Nebudu tady rozvádět podrobnosti u Inalína, ale byl jsem překvapen, když v rámci eh, delegace ehm, se hovořilo pouze u páté, o páté variantě projektu, a kde se tam berou ta spoždění. A byly to i vlastně vládní útvary. Netýkalo se to pouze komise nebo smluvních stran, ale týkalo se to skutečně Eh, také útvarů v Litvě, které nám nabízely nejrůznější varianty. Ovšem problém spočívá v tom, že jsou to velmi komplexní projekty, nikdo zatím ještě nevyřazoval, ne eh, rozmontovával tak složitý reaktor, jako to teď dělá Evropská unie a teď vlastně každé spoštění také znamená další náklady. Všechno samozřejmě je jasné, rozumíme tomu, ovšem myslím si, že se musíme postarat o to, aby se z tohoto projektu nestala trvalá finanční zátěž pro Evropskou unii. Musíme si uvědomit, že takové harmonogramy musíme vypracovat, musíme definovat eh, konečné datum Čísla komise mi jsou velmi blízká v této souvislosti a chtěl bych podpořit kolega, kolegu na Torvalce také, pokud jde o právní žalobu. Pokud se nám nepodaří mít tady finanční spolurozhodování, hrozí, že finanční toky v těchto oblastech budou trvat déle, než je nutné. A to říkám opatrně, vyjadřuji se opatrně. Takže my bychom v každém případě měli mít vliv na tok peněz. Mohu eh, ze zkušenosti z delegací říci, že je to opravdu naléhavě nutné. Merci, mon cher collègue, de ce témoignage de... Děkuji za svědectví těch, kteří zvlášť dobře znají toto téma, za to, že nám přinesli informace z terénu i v Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, s vaším dovolení teď eh, budu mít dva klobouky v podstatě, protože jednak tady eh, máme paní zpravodajku, která by velice ráda, aby byly zmíněny některé aspekty a pak já sám chci stručně pohovořit eh, o tom, co zmínil pan Torovalca a další. Jednak stanovisko Edith Hercokové, Jenom velmi stručně, co se domnívá, že konečná odpovědnost by měla být, pro ukončení provozu by měla být v rukou členských států. Současně však finanční odpovědnost je sdělena mezi členskými státy a EU, jak bylo na počátku dohodnuto. Za druhé, problém absence strukturních a organizačních změn, spoždění, to vše je potřeba řešit. Za třetí, je potřeba komplexně zhodnotit proces uzavírání, ale také proces zmírňování dopadů takového kroku, tedy uzavření jaderné elektrárny může mít dopad na celé hospodářství dotčených zemí. Dále platí, že rozpočtové technické změny, eh, pozměvací návrhy, které kolegyně předkládá, se týkají týkají orientačních částek. Jak řekl pan Torvalci, je to součást víceletého finančního rámce, konkrétní částky nyní definovat nemůžeme. Pak musíme vzít v úvahu skutečné potřeby a absorpční schopnost eh, dotčených členských států, Finanční prostředky z rozpočtu EU nemohou být použity na jiné projekty, než je uzavírání provozu jaderných elektráren. Tak to, tento názor zastává Edith Herzog. Já si dovolím ještě svoje připomínky. Ano, částky se budou rozhodovat v rámci víceletého finančního rámce, ale uvědomme si, že výše těch částek je jinde než to, co by bylo potřeba. Dovolím si příklad eh, z mé domo, vlastní domoviny, kterou znám nejlépe. Do roku 2020 eh, plán uzavírání provozu bude potřebovat 880 milionů eur přibližně s tím, že bylo požádáno 450 z rozpočtu v původním návrhu bylo 208 a nyní je to 180 a to z původní částky 880 milionů je tam jenom 180, což bude muset být schváleno no, využito do roku 2020. To bychom měli mít na paměti Eh, že všechny tyto jednotky byly uzavřeny před skončením vlastní životnosti, což znamená, že nevznikly rezervy pro odstavení takových elektráren a v mnoha případech ehm, k tomu docházelo i bez technických odůvodnění. Spíše tomu bylo prostě tak, že Jaderná energie v té době nebyla eh, populární, takže z politických důvodů muselo dojít k odstavení eh, reaktorů a ty nadměrné náklady, které v souvislosti s tím vznikly, měly být částečně hrazeny z evropského rozpočtu. A nyní eh, termín plus tlak na úřady. Ano, ten deadline tam být musí, ale nesmíme zapomínat na technické požadavky. Já nejsem jaderný fyzik, ale um, jsou tady eh, technické důvody, které eh, znamenají aplikaci určitých technologií a které eh, také znamenají přípravu pro transport vyhořelého paliva. A na ty bezpečnostní požadavky nesmíme zapomínat. Příklad elektrárny Kozloduj, eh, o němž vím, obsahuje plán, který má být definitivně eh, dokončen v roce 2030. Pokud tedy řekneme, že konečná platba má přijít do roku 2020, tak ponecháváte alespoň 10 let na to, aby si s tím země poradila sama. A to je docela zřejmé a to je také stanovisko Evropské komise. Pak z toho, co jsem vyčetl z příspěvku Edith Hercogové, um, zaznamenáváme určitá spoždění, příklady e, nekvalitního řízení a podobně. Já se obávám, že dochází ke směšování případů. Já si myslím, že bychom měli říci, e, ten a ten případ se spozdil. Neměli bychom dávat vše do jednoho pytle protože jsou zase jiné příklady programu, kdy eh, se postupovalo velmi hladce, finanční prostředky se čerpají bez problému, bez pochybností a harmonogram je dodržován. Proto bych nerad využíval jeden jediný špatný příklad a nevztahoval bych to na všechny. A dalším příkladem E, i bez ohledu na to, že v různých zemích je různá praxe, souhlasím s panem Tourvoldcem a s dalšími, že potřebujeme mít jednotný právní základ. Faktem je, že Litvě se podařilo uzavřít tyto elektrárny a využít to již v předstupní dohodě. E, to je něco, co jsme udělali parlament v tom zapojení. Není pro ty další dvě země, existoval limit a bylo vydáno obnovené rozhodnutí, k němuž se vyjadřoval i parlament a je to jiné, ale ty případy jsou podobné. Já bych proto podpořil a e, návrh komise v tomto smyslu mít tedy jednotný právní základ k této problematice. Děkuji, vážení kolegové. Ano, prosím, máte slovo. Merci, monsieur Chairman. Uh, just a few comments to echo my Bulgarian colleague. Já bych pouze několik poznámek. Já jsem ze Slovenska, čili podpořil bych to, co říkal pán kolega z Bulharska. My máme podobnou situaci s tou jedinou výjimkou. Já když jsem viděl dopis mého premiéra asi před rokem s tím, že Slovensko v tom následujícím finančním rámci prostě do roku 2020 asi nebude začleněna, budeme potřebovat tři, čtyři další roky v tom následujícím finančním rámci. No, no, myslím si, že jste to popsal velice dobře, pane kolega. My jsme ve svízelné situaci, my jsme, my jsme v podstatě jedny z nejchudších zemí Evropské unie. Neměli bychom být ponecháni na pospás, měli by jsme něco udělat. Já skutečně doufám, že můžeme věřit ve vaši a počítat s vaší solidaritou vás i celé instituce. Děkujeme, milí kolegové. Pane zpravodaji, vidíte, že vaše zpráva i prezentace vyvolala mnoho poznámek, které jdou stejným směrem. Já osobně bych rád řekl následující, já jsem vykonával vládní povinnosti ve Francii, když jsme začínali jednání s těmito zeměmi, kterých se dotýkaly na, následky tragédie Černobylské elektrárny. To znamená, jak by Evropská unie mohla zem, pomoci těmto zemím, včetně Ukrajiny, v uzavření reaktoru černobylského, který v té době ještě financoval, jak se e, fungoval financovat sarkofág, který by měl neutralizovat definitivním způsobem ten reaktor, který explodoval, hm, tak jsme se podívali postupně na všechny ty ostatní země, včetně těchto tří, o kterých jednáme. A diskutovali jsme o tom, buď jak v, té, v tom období jsme definovali ty nejvyšší ehm, bezpečnostní ehm, možnosti, to znamená buď je modernizovat, nebo naopak uzavřít ty reaktory, které nebylo možné modernizovat. Mě už v té době zaskočila v podstatě Mm, ta úroveň obětí, které byly vyžadovány v, od těchto zemí, v těchto třech zemích, především Litva, Bulharsko, Slovensko. Tyto jaderné elektrárny poskytovaly obrovskou část elektřiny spotřeby pokrývali spotřebu a mm, mm, v průběhu několika let museli totálně změnit svůj energetický mix, zavřít tyto elektrárny a v podstatě tyto země teda platí dvojnásobně jednak za vyřazení z provozu a samozřejmě za zvýšení cen energií, které jsou následkem této, tohoto zmizení této části národní eh, produkce elektřiny. Toto je podle mě zásadní otázka mm, solidarity, evropské solidarity, pomoci v rámci Evropské unie těmto zemím, které mm, se dostávají na konec tohoto programu rekonvergence energetické politiky a zároveň ukončení těchto vyřazení z provozu těchto elektráren, které není možné modernizovat. Jak již bylo zmíněno, Litva v podstatě tam mm, se to bude týkat druhého semestru příštího roku. Já jsem měl možnost se setkat se, s místopředsedou vlády Litvy, který samozřejmě již se obává těch problémů ohledně dohody o národním, o ročním rozpočtu mezi členy parlamentu, čili to mi umožnilo zapojit se do této rozpravy. Já bych řekla, ano, pokud prostě eh, rada nebude pracovat lépe, bude mít příští rok velice svízelnou situaci. Já jsem ho ujistil o podpoře, pokud jde o jejich eh, oprávněné požadavky s ohledem obecně na MMF a zároveň eh, problémy ohledně eh, vyřazení z provozu těchto elektráren. My jsme nehovořili, o které jsme dlouze hovořili, když jsme nehovořili o právním základu, ovšem myslím si, že je zcela očividné, že tato země prostě že, že bychom měli v této oblasti umožnit parlamentu hrát eh, svou roli. Ivalo no, hovořil o tom, že Litva již vyřešila ten problém, pokud jde o protokol, spontánně, jak si se využila, využil ten předstupní protokol a jeho uplatnění na základě určité gentlemanské dohody by se asi měly spíše eh, spojit eh, na základě určité, řekněme, demokratičtější pozice. Eh, pane kolego, chcete schrnout tuto rozprávu? Pouze několik poznámek. V podstatě si můžeme vybrat jedno z těch dvou z, mm, z těch zlých řešení, samozřejmě ekonomicky. Víme, že jiná možnost není, ovšem na druhé straně jsou zde ty pocity ze strany pana Šťastného, pana Kalfina, té nejistoty, pokud to nebudeme řešit řádným způsobem, reagovat na tyto problémy. Vím, k čemu dojde. Já jsem působil jako novinář, navštívil jsem Čeliabinsk. Tam je uh, severozápadní rádio, tam došlo k tomu, eh, k té radioaktivní eh, mu výbuchu v 50. letech. Já mm, to jsem si rychle vzpomněla na tento příklad. a to záležitost je nesmírně zásadní z ekonomického, ale i bezpečnostního hlediska. Že my prostě nemůžeme být takovou nějakou dojnou krávou do nekonečna. Já to chápu. Všem a nyní poznámka v Němčině. To si myslím, že vystihuje celou situaci. Výborně, pane eh, zpravodaji. Lhůta pro předkládání pozměňovací návrhu zítra v 10 hodin. Eh, na další schůzce budeme v listopadu hlasovat. ITRE poté bude moci 18. prosince hlasovat na základě našeho stanoviska. Myslím si, že jsme vyčerpali náš dnešní program. Děkuji všem, kteří zůstali s námi až do konce a sejdeme se opět 28. listopadu. Děkuji.